rozpočtu dneska ráno a zítra. Návrh pořadu jednání předložen, návrhy na změny žádné nebyly, takže schváleno. Pod bodem dvě vás budu informovat o jazykovém režimu a jako vždy tento dokument se webstreamuje. U bodu 3 tam máme různé protokoly z různých schůzí, pokud do konce schůze nebudete mít námitky, budou všechny automaticky schváleny. Takže jsme u bodu 4, udělení absolutoria za rok 2017, souhrný rozpočet, strukturální fondy. Vítám paní komisařku a její tým pana generálního ředitele. Právě jsme o tom diskutovali, je to možná naposled, tady člověk nikdy neví, takže proto vás srdečně vítám, jsme rádi, že jste tady pan Murphy z účetního dvora, je tady paní kolegyně Ayala Sendra, je zpravodajkou za nás, takže teď předávám slovo, aby byla představena tato kapitola. Prosím. Thank you. Děkuji. Děkuji paní předsedkyně, paní zpravodajko, paní komisařko, vážení poslanci, dámy a pánové, opravdu jsem rád, že vám mohu předložit kapitolu 6 za rok 2017 související s politikou soudržnosti. Jsem tady poprvé ve své funkci člena účetního dvora. To se týká víceletého finančního rámce a týká se ekonomického, sociálního, a teritoriálního programu soudržnosti, týká se to také zaměstnanosti. Začnu svou s prezentaci tím, že zdůrazním fakt, že v roce 2017 byly ty kohezní fondy ovlivněny celou řadou faktorů, o nich si myslím, že je musíme mít na zřeteli, když si budeme probírat ty informace máme nový rámec. Právní rámec pro rok 2014 až 2020 zahrnuje různé prvky, to znamená, jsou to položky po opravách, je to na operační program, na skupinu a to by mělo být pod dvěma procenty, měl by to být ten práh každoročního základu. V roce 2017 komise akceptovala účty a vyjasnila výdaje, které členské státy si nárokovaly. Za druhé, velice důležitá věc, omezený počet účtů a předložených výdajů. V květnu 2017 komise přijala účty a výdaje od 17 členských států, co bylo asi 70 z celkem 419 operačních programů a výdaje asi 2,5 miliardy eur. Když se podíváme na uzávěrky roku 2007 až 13, tak se to týkalo, tak se to týkalo celkem 8 eh, miliard eur, což je daleko méně než v roce předcházejícím, což eh, bylo 36 miliard v roce 2016. Na rok 2018 očekáváme zhruba 24 miliard. To však neznamená, že by členské státy nevydávaly prostředky, ale z různých důvodů nežádaly o uhrazení ze strany komise. Další důležitý prvek, eh, vysoký podíl eh, Evropského sociálního fondu a YEI, tedy iniciativy pro zaměstnanost mládeže. Tady jde o to, aby byl reflektován fakt, aby celková suma byla alokována. V roce 2017 eh, šlo o to, že ESF dosahlo až 46% celkové populace, která tím byla zahrnuta. Toto je čtvrný, čtvrtý rok, kdy tento rámec je aplikován. Je to ta, to období 2014. V podstatě se eh, to týká celého toho období 2007 až 2013. Když se podíváme na strategie pro roky 2018 až 2020, tak je třeba se nově podívat na auditování unijního rozpočtu. Hlavně to zahrnuje využívání rostoucí rostoucího množství informace, které se týkají také eh, řádných, eh, řádnosti výdajů. Proto bylo rozhodnuto, že se budeme snažit profitovat ze všech těchto nových kontrolních rámců a mechanismů a budeme, eh, sledovat, a budeme se snažit omezit administrativní zátěž pro finálního příjemce. Jde o to soustředit se hlavně na dva cíle. Za prvé, Jde o to, abychom měli pod kontrolou onen statement of assurance a nový prvek, Jde o to, aby ten kontrolní rámec byl naprosto spolehlivý. To by nám umožnilo určit, zda v budoucnosti dále budeme schopni zvýšit míru informací v tomto rámci a usnadníme identifikování potenciálních zlepšení. Proto jsme vybrali vzorky různých eh, transakcí. Ve vztahu k tomu cíli legálnosti a správnosti jsme měli celkem 217 transakcí z 51 operačních programů. 29 z nich bylo z období 2014 až 20 a 22 z období 2007 až 13. Šlo nám také o to, abychom postupovali podle kontrolních seznamů jiných institucí, kde jsme nebyli schopni dojít k nějakému závěru, tak jsme museli se vrátit k té auditní práci, což bylo 121 transakcí celkem, včetně 80, které zahrnovaly kontrolu na místě. V roce 2017 odhadovaná úroveň chybovosti v rámci víceletého finančního rámce byla do 3 což je oproti minulému roku další pokles. To bylo předtím, rok předtím 4,8 Pokračující úsilí kontrolního řetězce by mělo vést ke zlepšení situaci. Také bychom měli vzít na vědomí, že jde o to, aby se e, řešily i opravné položky. Dále, jak již bylo řečeno, byla tady celá řada faktorů, které měly dopad na kohezi v roce 2017. I když jsme se věnovali jenom transakcím, které již prošly auditem, tak jsme měli 36 kvantifikovatelných omylů, které zatím nebyly v dřívější kontrolou odhaleny. To znamená, že jsme se pokusili, že jsme zjistili zase eh, náklady, které eh, nemohou podléhat eh, úhradě a také problémy související s DPH. Jde také o to, abychom měli eh, na paměti komplexnost celé oblasti. V, obla, v období 2007 až 2013 jsme se snažili podporovat hlavně malé a střední podniky. Šlo a tam často docházelo k tomu, že se investovalo do firm, které nejsou malé nebo střední. A v podstatě jsme neměli právní bázi pro kontrolu na místě u některých firm eh, v období 2014 až 2020. Se to týkalo té iniciativy pro malé a střední podniky, proto jsme museli některé transakce zcela revidovat, protože ty náklady nebyly schopny úhrady, protože buď to byla nebo, nekompatibilní aktivita, nebo se nejednalo o příjemce, který by byl malou nebo střední firmou. Stejně tak jsme měli problémy v některých oblastech s DPH. V roce 2017 mělo 10 projektů v pěti operačních programech, kde úřady řekly, že DPH eh, je uznatelný náklad, i když pravidla EU říkají, že v takovém případě by k úhradě docházet nemělo. Účetní soudní dvůr eh, připravil rychlý přehled, který bude eh, k dispozici koncem listopadu. Druhý cíl našeho auditu bylo posoudit nový kontrolní rámec pro období 2014 až 2020, abychom věděli, jak můžeme postupovat dopředu letos se jednalo o pilotní projekt. To znamená, naše posouzení tohoto rámce se týká orgánů a členských států, které validovaly informace a které předložily balíček informací a komise potom ty balíčky validovala. Posuzovali jsme práci členských států a jiných institucí. Jde o to, abychom měli pod kontrolou výdaje v oblasti koheze. Měli jsme 7 z 21 auditovaných orgánů v letech 2014 až 20. Naše posouzení situace vedlo k celé řadě zjištění, kde jsme zjistili nedostatku v práci jiných institucí, eh, místo toho, abychom se mohli spolehnout na jejich práce. Měli jsme 9 z 20 balíčků, kde byly zjištěny nesrovnalosti, to znamená, byla tam potvrzená míra chybovosti pod dvěma procenty. Podle našeho názoru si myslíme, že je to v podstatě pod tou hranicí marginality. Také jsme měli celou, zjistili celou řadu slabin, Týkaly se především z reprezentativnosti vzorku a rozsahu kvality a dokumentace práce. V takových případech jsme museli ty transakce znovu posoudit, což vyžadovalo další zdroje ze strany účetního dvora. Museli jsme navštívit 80 příjemců, kteří již původně byli navštíveni jinými institucemi. Co se týká práce komise, Nová role komise je akceptovat nebo neakceptovat účty v těch balíčcích tak, jak budou předloženy. Výsledek této práce se týká prohlášení generálního ředitele ve vztahu k výroční zprávě. Viděli jsme, že jsou tady situace, kde je velká, velká míra chyb bylo to v případě generálního ředitelství Regio ve vztahu k minulým obdobím. Generální ředitel v aktuální zprávě za rok 2017 hovořil o míře chybovosti, která nadále musí podléhat plnému kontrolnímu cyklu. Pak je tady samozřejmě otázka proporcionality. Naše kalkulovaná chybová míra někdy přesáhla o nich 2%. Dámy a pánové, když víme, kde jsou nedostatky, tak jsme dospěli k závěru, že je třeba dalšího vylepšení, hlavně co se týká implementace pravidel i na úrovni komise. Proto budeme pokračovat stejným způsobem i v roce 2017. Učinili jsme šest doporučení, která by měla zlepšit tu situaci. Tři již byla akceptována, tři byla akceptována částečně je zjevné, že prostředky EU musí být vydávány v souladu s pravidly a pak tady také vidíme pozitivní dopad dosažených cílů. Letos již po čtvrté Máme v kapitole 6 samostatnou sekci, které se, která se týká záležitosti kohezní politiky. Bylo tady 113 operací, které byly fyzicky završeny v této době, 56 z období 2007 až 13 a 57 z období 2014 až 20. Chceme mít takový systém, který eh, nám umožní kontrolovat všechny projekty. Ve většině případů nebyly definovány indikátory přesně na úrovni projektu, to znamená, že bylo někdy těžké kontrolovat eh, míru dodržování pravidel operačního programu. O něch 74 projekt, kde jsme měli výsledky i indikátory, to pak zahrnovalo outputy a výsledky, které eh, splnily dosažené cíle. Myslíme si, že ty projekty splnily prakticky všechny indikátory, alespoň částečným způsobem. Abych to schrnul, doufám, že naše závěry a doporučení budou užitečné pro komisi i tento výbor je důležité reflektovat fakt, že účetní dvůr měl, vydal sedm zpráv ve věci kohezní politiky v roce 2017 a pro rok 2018 zatím deset. Nedávno jsme zveřejnili na, na stanovisko 6 lomeno 2018, kde jsou první názory související s výsledným finančním rámcem 2021-2027. Chtěl bych poděkovat komisi za konstruktivní spolupráci a chtěla bych poděkovat i paní zpravodajce za velice užitečnou výměnu názoru. Děkuji vám. Děkujeme vám. A nyní dostává slovo paní komisařka Krety. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážená paní zpravodajko, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážený pane zpravodaji z účetního dvora. Nejdříve bych chtěla tomuto výboru poděkovat za silnou politickou podporu v průběhu celého období. My jsme velice těsně spolupracovali, dosáhli jsme mnoha úspěchů, na které můžeme být hrdí. A to se týká jak legality, tak i řádnosti. Jak ji bylo právě řečeno, tak účetní dvůr dospěl k tomu, že došlo ke zlepšení u provádění rozpočtu, ale také se zabývali přímo politikou soudržnosti. My také snižujeme chybovost a já doufám, že tento trend bude pokračovat. Na začátku mandátu jsme měli chybovost ve výči 5,7% a toto kleslo v minulém roce na 4,8% a dnes letos máme 3%. A to je výsledek silného právního právního rámce a také zrálosti kontrolního systému. A vy dobře víte, že eh, tento program vyžaduje také určité finanční korekce. A já také vítám rozhodnutí soudu, které se týká budoucího Eh, účetního období, tedy eh, účetního období 2014 až 2020. A zde opravdu také došlo ke zlepšení kontrolní činnosti a účetní dvůr již také eh, reflektoval do své práce korektivní opatření. My jsme také uplatnili nový systém měření chybovosti a tímto způsobem se také vyhýbáme duplikaci e, při kontrole. My musíme navázat na tyto úspěchy a v příštím roce bude více programů s platbami, budou vyšší výdaje a my musíme zůstat dělí. My budeme pokračovat také v práci s členskými státy, budeme se snažit zlepšit fungování individuálních systémů a následně budeme také pracovat na snižování chybovosti. Nyní bych vás chtěla seznámit se stávající situaci, kde jsme nyní při uzavírání stávajících obdavů a také pokud se týče návrhu post 2020, pokud se týče uzavírání programů. My v současné době uzavíráme období 2007 až 2013 a doufám, že můžeme říci, že toto uzavírání probíhá rychleji než v minulosti. My již jsme jednu třetinu programu uzavřeli a ke konci roku uděláme ještě další pokrok. Samozřejmě nebude uzavřen žádný program, než budeme ujištěni o tom, že tady nejsou žádné materiální chyby. Členské státy také udělali svůj podíl a také seriózně uplatňovali eh, eh, opatření, která byla navržena. My jsme také revidovali sledovali situaci jednotlivých programů, aplikovali jsme další finanční korektury, především tam, kde byly otevřené problémy a nadále takto budeme pracovat a pokud se týče pravidel, tak tato musí být dodržována. My také snižujeme chybovost, jak bylo řešeno, systémy pracují lépe a to také zvyšuje výkonnost. Výkonnost byla vždy naším hlavním cílem a my musíme nadále ukazovat přidanou hodnotu našich politik a také dopad našich politik. A tento rok eh, před, eh, vole, eh, před evropskými volbami je rozhodující. Je třeba ukázat evropskou solidaritu v oblasti podpory a pomoci pro naše země, členské státy a také občany. My také musíme Eh, informovat občany o této zlepšené situaci. A za druhé chci říci, že my v současné době provádíme stávající programy a provádění na místě se zlepšilo a my postupujeme podle navržených opatření. Na začátku listopadu jsme měli přiděleno 70 fondů a podporujeme takto 250 tisíc projektů. Investice jsou cílené, jsou rozhodující pro každodenní život Evropanů. E, e, projekty, které byly vybrány, podporují 250 tisíc pracovních míst, asi také bude pokryto 4 miliony domácností širokopásmovou sítí a 50 milionů občanů Eh, také budou požívat eh, ochranu před požáry. A také kondicionalita vedla k pozitivním efektům a byly to přesahové efekty eh, nad rámec projektu, celková zlepšená zpráva v jednotlivých členských státech, lepší podnikatelské ovzduší a zde se také pro, prohlubuje a zlepšuje výkonnost veřejných orgánů. Komise hodlá transparentně sledovat a kontrolovat provádění našich politik v terénu. Všichni mohou sledovat provádění těchto pod programů. Máme platformu, kde se toto provádí. Tato platforma také nám umožňuje sledovat eh, výhled do budoucna. Musíme přiznat, že provádění v terénu se také musí projevit ve finančním provádění. Eh, toto je pouze jenom 17% a absorpční míra je nižší, než jsme očekávali. Toto souvisí eh, s pravidlem 10+, plus, a toto souvisí také s obecným systémem eh, před eh, eh, záloh. Zálohy jsou kontrolovány, ale nižší absorpční míra vede také k tomu, že určité závazky zatím ještě nebyly uhrazeny. N plus bude platit pro všechny programy od tohoto roku a tak, jak je to, tomu bylo v minulém, eh, minulých letech, nemáme žádné výjimky. My nyní uzavíráme jednotlivé programy a pracujeme na zrychlení společně s členskými státy. Na, od počátku mandátu jsem pomáhala členským státům, regionům a městům aby získali co nejvíce z našich fondů a já v tomto také budu dále pokračovat a také kohezní politika pomáhá regionům a městům e, překonat finanční a ekonomickou krizi a byl nastartován proces obnovy a různé členské státy udělaly již velký pokrok v této oblasti, přestože došlo k ekonomické krizi. Na národní úrovni existují velké rozdíly mezi regiony a dokonce některé rozdíly se rozrůstají a zvětšují. A právě proto jsme zahájili dvě zásadní iniciativy. To je iniciativa Catching Up a Transition Initiative. My také poskytujeme pomoc jednotlivým regionům tak, aby mohli také řešit investiční překážky. Tyto regiony se nyní rychleji rozvíjejí a nad, eh, to bude také klíčový cíl pro budoucnost. Také jsme vytvořili Task Force pro lepší provádění programů. Tato task force dosáhla jasných cílů, absorpční míra a e, byla velice vysoká a já jsem velice ráda, že účetní dvůr tuto práci uznává ve své zprávě o politice soudržnosti. E, nadále musíme pracovat se stávajícími programy já diskutuji s členskými státy a také s příjemci o zjednodušení provádění programu. Tato iniciativa byla zahájena před třemi lety a také již byly vyvozeny konkrétní doporučení pro zjednodušení a e, zde jsme také e, předložili návrhy pro období po 2020. A my nyní také především pracujeme ve prospěch členských států a ve prospěch příjemců a v současné době eh, eh, máme nařízení Omnibus a na řadě jsou členské státy. Členské státy musí těžit z navrhovaného zjednodušení programu a musí také urychlit proces implementace. Já jsem předložila návrhy pro období 2020 v květnu. Máme rozpočet 373 miliard do roku 2020 a jde o soudržnost Unie a jde také o přiblížení Unie občanům. My navrhujeme pět politických cílů a tyto politiky jsou zaměřeny na konektivní Evropu, na e, digitální Evropu a jde o to, abychom byli především zaměřeni na implementaci a výkonnost. Nařízení také poskytuje propojení s evropským semestrem. A tady máme také opatření, která propojují programování s prováděním programů a my také jsme se zaměřili na přímé finanční řízení a také se zabýváme zálohami. Také jsme snížili e, byrokracii, harmonizovali jsme pravidla mezi jednotlivými fondy a my se domníváme, že to je důležitý krok pro zjednodušení jak pro příjemce, tak i pro orgány. Také jsme již uvedli 80 návrhů na zjednodušení. Také jsme navrhli vyvážený návrh Eh, týkající se kontroly. Navrhujeme verifikaci, která bude důkladnější, ale méně rozsáhlá. Také navrhujeme proporční kontrolní systémy a také zjednodušení povede k tomu, že příjemci se budou moci více zaměřit na provádění programu naše návrhy pro období 2020 povede k tomu, že naše kohezní politika bude opravdu moderní a flexibilní. Tato politika bude také řešit problémy, kterým čelí naše města a regiony. My chceme, aby tato politika propojovala regiony a občany a aby také je vybavila kompetencemi pro budoucí výzvy já jsem ráda, eh, že vidím, že také Evropský parlament posoudil tyto návrhy a já se chci obrátit na všechny instituce a také především na radu, tak aby byla zachována komplementarita. Já v budoucnosti budu dělat vše, co je v mých silách, eh, tak abych také mohla pracovat na těchto dobrých programech. Děkuji vám za spolupráci, vy jste přísní, ale konstruktivní a já si toho velice vážím, protože vy spolu s námi vytváříte dobrou eh, politiku soudržnosti, která přináší Evropě a evropským občanům eh, své hodnoty a tak dále. Děkuji vám. Děkuji. A slovo má paní zpravodajka. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Na tomto místě bych chtěla nejprve poděkovat panu Marfimu za jeho slova. Uvědomuji si, že toto byl velmi obtížný rok i pro účetní dvůr v tom slova smyslu, že bylo potřeba zavést celou řadu nových opatření, rozběhnout eh, různé kontrolní aktivity a také kontrola komise musela být prověřována a já tedy děkuji za veškerou podporu. Děkuji také paní Kretu Myslím si, že ta spolupráce je vždy velmi kvalitní a proto bych vás chtěla požádat, abyste nám dala eh, k dispozici vaše eh, vystoupení, vaše závěry, protože je důležité, abychom to mohli zohlednit i s výhledem na rok 2019. Nyní rok 2018 představuje důležitý mezník a máme tady ukončení komplexního cyklu víceletého finančního rámce, dochází k Brexitu, to je velmi důležitý okamžik pro Evropu, dochází k obrovským změnám, které souvisí eh, také s budoucími programy, které bude nezbytné pozměnit. Mohu pouze uvítat, že účetní dvůr hovořil o tom, že chybovost poklesla, to představuje zlepšení situace a je důležité, abychom to ocenili a uznali. Dlouhá léta jsme na tom pracovali a teď se k tomu vracíme. Je tady snaha nalézt nové formáty pro spolupráci tak, aby všechny články toho řetězce byly schopny vykonávat řádně svůj mandát. Jde o strukturální fondy a to celém řetězci až po konečné příjemce, včetně členských států a to vše samozřejmě mimo jiné vedlo k těm zlepšením, to, že se zapracovalo na těchto článcích. Dále musíme ocenit to, eh, že účetní eh, dvůr vnímá tendenci zpráv ve společné zprávě Task Force usiluje tedy o snížení eh, chybovostí. Vidíme, eh, že regiony a příjemci na všech úrovních spolupracovali, aby dosáhli kvalitních výsledků. Samozřejmě, že i nadále dochází k problémům. To je téměř nevyhnutelné s ohledem na velký rozsah všech těch aktivit je ale dobré, že ty věci se zlepšily a že můžeme říci, že my přecházíme směrem eh, k přímému řízení a správě a to samozřejmě ovlivní všechny různá, různé aktivity. K účetnímu dvoru a e, k tomuto roku, o kterém víme, že je přechodný, jde o to, abychom uzavřeli předchozí období. E, samozřejmě víme o všech těch programech, které musí být dotaženy do konce a uzavřeny. Je potřeba zkontrolovat, zda prostředky byly řádně vynaloženy s ohledem na původní účel a teď tady máme ten program 2014 až 2020, programový rámec a v současnosti tedy rok 2018 a už tady zaznělo, že velká část tohoto programu, toho programového období již byla zrealizována. Účetní dvůr tady poukázal na určité problémy, to jsou otázky, kterým se musí postavit celá Evropská unie, zejména ovšem oblast strukturálních fondů. Jde o vyčerpání prostředků. Tam došlo k velkým spožděním ze strany eh, úřadů a orgánů eh, na národní úrovni, ale také to dlouho trvalo, než se to celé rozběhlo. A byli jsme svědky toho, že pravidlo pružnosti těch třech a více stran, že to vedlo k tomu, že úřady měly problémy při vyplácení prostředků. Mm, I pokud jde tedy o krizi, tak tady byly problémy. A možná byste mohli odpovědět na následující otázku. Mnohé bylo zahájeno, rozběhnuto, teď eh, se tady různé věci začaly různě řešit, ale jak je to z n-2 minus nebo n-3. minus Chceme k tomu přistupovat tak, aby bylo možné identifikovat, jaké příčiny vedly k tomu, že prostředky nebyly všude absorbovány a vynaloženy. Souvisí to snad s technickou podporou, s technickým zázemím, nebo je to spojeno s spolu financováním, jak to zmínil účetní dvůr. Pak jsou tam určitě ještě i jiné příčiny a já si myslím, že my bychom měli lépe tyto příčiny identifikovat, lépe popsat a to celé zanalizovat, abychom měli jasno, proč došlo k tak, dlou, eh, tak eh, obrovskému spoždění. Místní orgány eh, a úřady se nemohou posouvat dál, kvůli těmto prodlevám a já si myslím, že na to musíme zapracovat. Ono to před námi vypadá v podstatě jako takové obrovské staveniště a my ty věci musíme hlouběji rozpracovat a zanalizovat, protože pokud se to eh, bude celé zpomalovat eh, pořád více a více, tak ten problém bude nezvladatelný. Máme tady mnoho plateb, ke kterým eh, jsme se zavázali a ty potom nabírají obrovských rozměrů a ke konci cyklu nastávají problémy to celé dotáhnout do konce. Vyjednávání je potom stále složitější, když tyto platby eh, ne, nemohou být eh, provedeny a když se ta situace komplikuje. Takže na to se musíme pečlivěji podívat. Potom ještě jedna další věc. Pokud jde o chybovost, a tady jsme situaci vylepšili. Komise to uznala uvedl to i účetní dvůr, ale nyní musíme mít nějaké eh, určení eh, loka, loka, lokální úrovně nebo při toho místa, ke které, kde dochází k té chybovosti, v jakém případě. Musíme přesně identifikovat to konkrétní místo. Ono samozřejmě dochází k obrovskému spoštění. Máme tady různé zprávy od geneta, generálních ředitelů z nejrůznějších interních kontrolních míst. Máme tady také zprávy od členských států. A celkově to vede k tomu, že ta chybovost se vlastně ještě e, prohlubuje a zvětšuje, protože tady máme mnoho zdrojů chybovosti. My k tomu musíme přistupovat tak, abychom mohli vycházet z toho, že rozpočet Evropské unie je dynamický a každý rok musíme našim občanům a příjemcům ukázat, že ten rozpočet eh, nastavujeme správně a správně ho vynakládáme, že tam zbytečně nepochybujeme, nebo tam, kde není důvod pro pochybnosti, takže eh, tedy nepochybujeme. Eh, dále účetní dvůr hovořil o tom, že výsledky v oblasti soudržnosti jsou dobré, je to oceňováno, ale i nadále přesto chybí spolehlivé ukazatele, které by umožnily ty věci důkladně změřit k tomu musí dojít. Předpokládám, že mm, ostatní kolegyně a kolegové tady k tomu budou také pokládat své otázky. Ano, slovo má paní komisařka. Děkuji, paní zpravodajko, za vaše Eh, pozitivní slova vůči účetnímu dvoru. Děkuji i za vaše ocenění práce komise. Ano, skutečně se nacházíme v klíčovém okamžiku. Máme tady složité vyjednávání o Brexitu, o víceletém finančním rámci. Já bych vám chtěla konkrétně odpovědět na ta spoždění eh, v praxi. To je něco, co nás všechny znepokojuje. Ten proces provádění mm, pokročil, ehm, Máme tady 80% ehm, míru provádění, pokud je regionální fond a fond eh, soudržnosti pro období 2014 až 2020 a to představuje dvě třetiny eh, z celkové částky, která má být vynaložena. Ovšem komise eh, bohužel tady eh, vyplatila pouze 20 pro členské státy a míra vyplacení deklarována při koncovými příjemci představuje asi 17 My vedeme neustálý dialog s členskými státy a snažíme se situaci vylepšit. Programy, eh, které jsou považovány za rizikové, tak eh, mm, tam samozřejmě musíme být obezřetní, ale jinak chceme míru čerpání zrychlit. Myslíme si, že v posledních letech komise velmi podporovala všechny členské státy v těchto aktivitách. Měli jsme tady technickou pomoc, podporu ehm, dohadovacího řízení, máme lidi v terénu, v členských státech a snažíme se na všech úrovních vyřešit ta, ty zádrhele, kde se to celé eh, blokuje. Naše útvary jsou vždy k dispozici členským státům. Ovšem, samozřejmě nesmíme eh, skládat ruce v klín, pokud jde o výsledky eh, a závazky členským státům na toto programační období. Nyní bych ráda řekla, jaké jsou příčiny, které vedly ke zpomalování eh, čerpání podle jednání eh, s příjemci. Některé členské státy potřebovaly dlouho na to, aby si jmenovali kontrolní a správní orgány. Víte, že v rámci partnerství pro operační programy máme jasně stanovená kritéria, abychom eh, si byli jisti, že můžeme spolehat na systém zprávy a řízení. A někde to právě trvalo déle, než vytvořili ty nové eh, subjekty nebo útvary a, a také pro ujištění, že byly naplněny podmínky. V mnoha oblastech byly prováděny různé reformy, v mnoha oblastech, v mnoha členských státech míra předběžného financování je podle našeho názoru také poměrně velkorysá. Máme tady pravidlo N plus 3, pokud jde o závazky. A s ohledem na pravidlo N plus 3 a předběžné financování eh, tady měly sloužit právě k tomu, že nebudou členské státy podrobeny příliš velkému časovému tlaku. A také tady máme eh, korekční mechanismus, ten ovšem vyvolal určité obavy u národních orgánů, protože tady někdy, byl, někdy jsou vlastně uh, zablokovány prostředky, pokud tam nejsou všechny nastaveny všechny podmínky pro kontroly. Ehm. Poslední, eh, nebo jeden z posledních důvodů pro ty spoštěné platby je pozdní provádění legislativy, Velmi eh, dlouho se ty věci odkládali v rámci té legislativy. E, I pokud jde o závěrku 2007 až 2014, tak to trvalo, došlo ke spoštění, potom mm, bylo pozdě zahájeno období 2014 až 2020, ale poučili jsme se a pro rok 2020 jsme navrhli radikální zjednodušení pravidel e, s takovým jednodušším přechodem mezi dvěma e, programovými období a také pro ty budoucí programy. Tady skutečně musíme společně vynaložit velké úsilí, abychom urychlili provádění přímo v terénu. Myslím si, že je velmi důležité ukázat členským státům, že politika soudržnosti přináší konkrétní výsledky. A samozřejmě někdy eh, něco trvá trochu déle, někdy je potřeba vyhradit si delší dobu na zhodnocení výsledků z programového období. Ty výsledky jsou často k dispozici a viditelné teprve po několika letech, po skončení toho období, ale my jsme se snažili spolupracovat s vámi, s Evropským parlamentem, účetním dvorem, s členskými státy, abychom nalezli co nejvhodnější eh, nejvyváženější rovnováhu, pokud jde o na jedné straně zjednodušování pravidel a na druhé straně zajištěním účinné kontroly, tak aby peníze daňových poplatníků v Evropské unii byly vynakládány v zájmu občanů a e, s optimalizací jejich dopadů na každodenní život evropských občanů. Děkuji. Obávám se, že jsem první stínová, tak e, bych chtěla říct pár věcí, protože to v zásadě pozitivní hodnocení naší politiky možná úplně nezdílím a účetní dvůr nelze vzít jako korunního svědka. Bylo tady řečeno, že výkonové cíle v plném rozsahu dosaženy nebyly. Tedy otázka, čeho dosahujeme kohezní politikou, na to se hlavně musíme soustředit. A já si myslím samozřejmě, když se členským státům rozdá tolik peněz, a to je opravdu obrovská suma, tak se dosáhne nějakého účinku. Bylo by špatně, kdyby se nedosáhlo. Ale otázka je, zda bychom neměli být lepší, zda by se členské státy neměly víc snažit. Jde o rozvoj, o růst, o zaměstnanost, o teritoriální soudržnost, jde o zmenšování rozdílů mezi regiony. A je třeba říct, že, ten, ty rozdíly zatím jakoby rostly, nezmenšují se, protože peníze jsou pouze součástí, jednou součástí toho efektu. A když členské státy sami nepodporují ty bruselské peníze národními opatřeními, tak to k ničemu nevede. Ta podpora národními opatřeními, to je to, o čem bych ráda, chtě, ráda hovořila. Má otázka tedy zní, jak jsme na tom s propojováním těch peněz na růst a soudržnost a podpora hospodářství. Paní komisařko, to je otázka, kterou bych ráda slyšela odpověď. To je otázka obecného hodnocení a myslím, že bychom se eh, měli soustředit i případně na jednotlivé členské státy. Důležité jsou příklady. Jde o to, že se teď musíme věnovat tomu ukončování těch projektů. Jde o e, to, že jste hovořila o těch 70 balíčcích 2 miliardy eur. Ono tomu tak není. Pořád jsme velice pozadu, víc pozadu než kdy dřív. A ta otázka, jaká rizika tím podstupujeme, tím, že se to všechno realizuje tak pomalu, tak eh, o tom by se také mělo hovořit. Jak vidíte vy ta rizika plynoucí z pomalé realizaci, ne že si ty projekty zdržují, ale celý ten cíl politiky se tím v podstatě spochybňuje. No a pak také je třeba hovořit i o nástrojích finančního inženýringu, Tady došlo ke čtyřnásobení v současném víceletém finančním rámci, ale účetní dvoř říká, že méně než 10 finančního inženýringu skutečně došlo až k těm příjemcům. Takže tady máme ten projem, paní komisařko. Co děláte v téhle otázce? To je má třetí otázka. Čtvrtá otázka se týká několika věcí, které mi dělají starosti, a to je konflikt zájmu v kontrole rozpočtu a děkujeme generálnímu ředitelství pro regionální rozvoj, že se tomu věnujeme společně. Vidíme konflikty zájmů konajících osob, bohatí lidé, kteří mají sami firmy a zároveň šli do politiky. V některých členských zemích vidíme, že v podstatě jenom zpřátelené firmy se dostanou k evropským penězům a všechny ostatní jsou Eh, odstřiženi. To znamená, že tím v podstatě evropské peníze jakoby bránily eh, ekonomické soutěži. Teď hovořím o Maďarsku, předtím jsem hovořila o Česku, kdyby náhodou někdo nevěděl. Jde tedy o to, že spoustu evropských peněz kolikrát jakoby poňouká i k těm chybám. Takže jaké jsou tady plány? Co zamýšlíte v téhle souvislosti? A pátá otázka je otázky, otázka spolehlivosti těch eh, manažerských orgánů. To je pochyba, která se táhne jako červená nit tím vším, i tou zprávou účetního dvora. Vidíme, že ta dobrá hlášení a velká vylepšení musíme spochybňovat, jestli se na ně opravdu můžeme spolehnout. Neptám se protože bych byla extrémně nedůvěřivá, ale jsou tady mnohé, mnohé důkazy toho, že jsou tady konflikty zájmu. Často dochází ke konfliktům zájmu, které jsou v podstatě systémovou chybou a představují systémový problém takže jak se opravdu budeme moci na to spolehnout? A prosím, abyste nám vysvětlila ten kontrolní systém. Víme, jaký má být, ale těch problémů je opravdu tolik na té rovině managementu a v tom auditním řetězci. A otázka je, zda by nebylo rozumné, aby generální ředitelství pro regionální záležitosti se na ty věci dívalo i na místě, než aby v uvozovkách jenom se věnovalo těm systémovým věcem. Teď další bude paní kolegyně Dlabajová. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko, děkuji vám velice za vaši práci. Musím říct, že všechny vaše odpovědi jsou velice podrobné. Komise je stále lepší a lepší ve svých písemných odpovědích, někdy ani nepokroč, nepotřebujeme follow-up, protože jsou ty odpovědi vyčerpávající. Za to vám opravdu velmi děkuji. Děkuji za to úsilí o zjednodušení. Víte, že je to velká věc, která nám leží na srdci. To zjednodušení nejenom ve stávajícím víceletém finančním rámci, ale i v návrzích na budoucí. Z mého eh, pohledu to snižování chybovosti jde ruku v ruce s tím zjednodušováním a s tím poučením z toho plynoucích. Takže otázka možná spíš filozofického charakteru. Spolu s vámi bych chtěla zvážit, jak bychom mohli do budoucnosti toto více reflektovat, jak by mohlo dál pokračovat to zjednodušování a, zjednodušo- a usnadňování, aby nedocházelo k tomu goldplatingu na úrovni členských států, tak aby opravdu Eh, to byla součást podmínek, že to zjednodušení bude skutečné a reálné. V těch eh, poskytnutých odpovědích týkajících se toho, čeho se dosáhlo, vy jste říkala, že se data opírají o prohlášení z individuálních projektů vybraných pro financování. Jak vidíme, změny v projektech z, nejrůznějších důvodů, co se týká třeba financování, tak tady bych se chtěla zeptat, jak komise vyhodnocuje tyto členské státy a to, čeho dosáhly v těch prohlášeních, jak vyhodnocuje předpovědi těch indikací. Je tady nějaká kontrolní evaluace komise, zda kontroluje to, co členské státy deklarují. To si myslím, že je důležité. Děkuji. Pan Štás, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, stejně jako Martina, já bych vám chtěl poděkovat eh, vám a vašim kolegům za ty velice podrobné a specifické odpovědi. Domnívám se, že to je velice užitečné, tedy děkuji. Víte, že se budu věnovat bodům, které zmínila už i paní Gresle. A to jsou ty potenciální konflikty zájmu mezi politiky a výplatou velkých částech ze zdrojů EU. Jde o Českou republiku, o pana premiéra Babiše. Tady jsme se ptali na mnoho věcí. A možná bych ještě se zeptal třeba jasněji než paní Gresle. Musím říct, že se už necítím úplně v pohodě. Když se člověk podívá na celou tu historii, tak tady ve výboru už od půlky září si v téhle souvislosti klademe otázky. Ptali jsme se pány komisaře Oettingera, ten tenkrát řekl, ano, bereme to vážně, je tady stížnost ze strany Transparency International Česká republika a budeme to podrobně šetřit. Uh, a výbory Agri, Regio, Empl, všechny na tom budou spolupracovat. To nás trošku uklidnilo. Koncem října u nás byl pan komisař Hogan na výboru ve Štrasburku to bylo a pan komisař Hogan potvrdil, že dochází k šetření v této v této otázce mezi těmi čtyřmi generálními ředitelstvími komise. No a teď z vašich odpovědí, paní komisařko, na otázku 35 vyvozuji, že v podstatě už nejde o společné šetření, ale že je tady stížnost Transparency International Česko, možná stížnost ze strany českých pirátů, ti také poslali dokumenty komisi v souvislosti s možným konfliktem zájmu A vaše komise zní, ano, budeme to řešit obvyklým způsobem, až bude podána formální žádost. To je vaše odpověď na otázku 35.2. To mě trochu překvapuje, že to vlastně zní pořád stejně, jako zněla odpověď na otázku pana Sedlmajera. S tím se setkáme zítra. Ano, to mě překvapuje a musím říct, že se mi to moc nezamlouvá to není žádná banální věc. To je opravdu potenciální konflikt zájmů. Premiér versus podnik, který dostává milionové dotace z EU. A bude-li tomu opravdu tak, tak je to v, rozpočtu, v rozporu s rozpočtovými pravidly. Sama jste to říkala a mohl bych vám také poděkovat. Vy jste si požádali o kompletní dokumentaci. Předpokládám, že generální ředitelství Regio to v pořádku dělá, můžeme mu snad důvěřovat. Ano, snažíte se zjistit fakta, mít lepší přehled a tak dále. Ale ve své odpovědi jste řekla, že členské státy sami jsou prvním zodpovědným článkem a Měli by aplikovat kontrolní systémy a dbát na to, zda jsou problémy, programy správně realizovány v rámci sdílené zprávy prostředků. No a že se nejdřív musí členská země postarat, jestli to je nebo není v pořádku, ale členská země je teď řízena tím mužem, který je v podstatě podezřelý z toho konfliktu zájmu. Takže já si myslím, že to obvyklé šetření tady asi nepostačuje. Paní komisařko, když se provádí takovéto šetření, tak pak se to musí dělat koordinovaným způsobem v součinnosti s ostatními službami. To je normální přístup k řešení stížnosti. Tohle vyžaduje ale ještě daleko, daleko víc. No a teď se dostávám k odpovědi na otázku pana Selmajera, aby byl parlament včas informován o kolečném výsledku tohoto šetření. Za to předem děkuji, ale rád bych vás poprosil, abyste nás informovali o krocích, kdy se co děje a kdyby mělo dojít i k nějakému rozhodnutí, možná za zavřenými dveřmi, tak bychom rádi byli o tom informováni. Za poslední dva a půl měsíce se hovořilo nejenom o konfliktu zájmu, možném konfliktu zájmu pana premiéra Babiše, ale hovoří se i o konfliktu zájmu u jiného téma. To je pan Toman, český ministr zemědělství. Máte tady nějaké informace? Běží tady nějaké šetření? Byli byste vy a vaše služby připraveni Eh, jít, eh, tak říkajíc, po stopách těch stížností, nebo se to už děje? Probíhá tady nějaké šetření k tomuto potenciálnímu konfliktu zájmu pana Tomana? A pak ještě mám pocit, že tady jde o víc. A že je nyní na čase spustit do hry OLAF, tedy instituci, která má na starosti boj s podvody. Máte nějaké kontakty k OLAFu? A nebo to všechno prozatím bude ponecháno, aby běželo, jak to běží. Děkuji. Teď ještě stínový zpravodajové, dojedeme to kolečko do konce. Děkuji. s Děkuji. Zaznělo mnoho otázek a já bych nejprve chtěla poděkovat paní předsedkyně, protože celý výbor pro kontrolu rozpočtu a i vy vaší přísností jste nás přivedla k tomu, že musíme být velmi bdělí. Samozřejmě, že to vždy byl náš společný cíl. Nejde pouze o výkonnost. Jak jsem již říkala, teď máme mnohem pokročilejší systém, ve srovnání s programačním obdobím 2007 eh, až 2014. Myslím si, že eh, je to opravdu nejvýkonnější systém, pokud jde o zprávu a kontrolu ve srovnání se všemi ostatními eh, systémy. A vy jste to vyjádřila velmi dobře. Někdy jsme znepokojeni, pokud jde o spolehlivost zprávy a kontroly národních orgánů a proto generální ředitelství Regio se zaměřuje ve své eh, omezené kontroly, eh, zaměřuje na to, eh, zda vše je uplatňováno korektně a správně a zda se na ty informace můžeme spolehnout, zase, zase můžeme spolehnout na věrohodnost nařízení je potřeba logicky eh, sledovat eh, každý program a mm, potom také tedy sledovat konsolidované výsledky. V roce 2019 navrhujeme provést velmi eh, podrobnou analýzu výsledků v rámci revize výsledků a to nám umožní zanalizovat cíle všech relevantních eh, projektů. Já si myslím, že nesmíme dělat žádné úspěch, ústupky, pokud jde o ambiciozní cíle eh, programu během celého programového období. Snažíme se také komunikovat vše, co děláme, abyste byli informováni. Jak víte, Vycházíme z informací, které nám poskytují členské státy, z toho, co nám poskytují a jsem ráda, že uh, účetní dvůr potvrdil, že asi um, v 95% se můžeme spolehnout na ty výsledky poskytnuté členskými státy. Samozřejmě ta spolehlivost je velmi uh, takovým citlivým článkem a potom samozřejmě v případě, že je něco nespolehlivého nebo mm, neodpovídá to té dané kvalitě, tak musí být e, fondy zmrazeny podle smlouvy. A ve srovnání s obdobím 2007 až 2014 členské státy musí věnovat větší pozornost e, té fázi předávání údajů protože vědí, eh, že eh, by tady mohly vzniknout problémy. Účetní dvůr informoval o tom, že auditní orgány verifikovaly výsledky eh, těch operací podle nařízení. Myslím si, že je to velmi důležitá problematika Ono to souvisí s problémy důvěry v národní auditní orgány. Je to naprosto zásadní problém a my musíme důvěřovat národním orgánům. Musíme si být jisti, že tyto orgány jsou skutečně nezávislé a je potřeba, aby občané měli tuto důvěru a aby byli přesvědčeni, že prostředky Evropské unie dosahují eh, toho kýženého cíle a vylepšují jejich každodenní život a prostředí, ve kterém se pohybují. A my nyní chceme provádět princip jednotného auditu ale tady je potřeba dbát na to, aby nedocházelo k duplikacím a jde o to, aby se eh, ty věci vzájemně doplňovaly. To je potřeba proto, abychom se mohli opravdu spolehnout na práci národních orgánů, pokud je o provádění, ale zároveň také dosahujeme pokroku v lepším zacilování prostředků eh, našich auditů. Ty prostředky jsou ale bohužel omezené, takže my se opravdu musíme spolehnout na národní orgány, i když my samozřejmě se snažíme tu jejich práci kontrolovat a identifikovat možná rizika. Samozřejmě že než eh, můžeme spoléhat na nějaký auditní orgán, tak chceme mít různé záruky, pokud jde o kvalitu práci takového orgánu. Analyzujeme metodu, kterou eh, orgán používá, jaké postupy, eh, sledujeme ty audity v praxi v terénu, tak abychom si ověřili, že ta míra chybovosti opravdu odpovídá, zkušen, tedy to, co je hlášeno, odpovídá skutečnosti potom víme, že můžeme eh, tedy spolehat na tento orgán, ale i nadále vše sledujeme eh, v tom předchozím programačním eh, obdob, programovém období komise uzavřela asi 330 auditních operací a tady Eh, jsme zkontrolovali eh, různé auditní eh, národní orgány, s nimi spolupracujeme, ale přesto jsme neusnuli na Vavřínech a i nadále tyto auditní orgány na národní úrovni kontrolujeme tak, aby nedocházelo k nějakým nedostatkům v budoucnosti a snažíme se zajišťovat, že jejich práce povede k řádným výsledkům. My jsme se snažili samozřejmě již v minulosti zabránit tomu, aby některé Eh, audity, aby byly eh, duplicitní s eh, audity účetního dvora. A tento rok mm, bylo naprogramováno 58 auditů, 19 misí eh, v terénu, tak aby se ověřila práce eh, těch eh, národních orgánů, pokud je o řízení rizika. Já si myslím, že příští rok ve zprávě o roční aktivitě budeme schopni odhadnout, zda chybovost výsledků auditů členských států odpovídá skutečnosti a mm, jestli můžeme spolehat, že tam tady není příliš velká odchylka. Jak jsem již uvedla, i nadále podporujeme auditní orgány i nadále, tak abychom zajistili, že všichni pracují v souladu eh, s normami a srovnatelně, protože v některých členských státech jsme zjistili, že pro správní a kontrolní orgány je obtížné eh, splňovat evropské normy. Podporujeme tyto orgány s ohledem na ty problémy, kterým jednotlivé orgány čelí, eh, pokud jde třeba o metody, vzorky, Ehm, potom eh, audity podle jednotlivých eh, období, eh, pardon, odvětví. Ehm, tedy vy jste to sami všechno zmínili. A pokud jde o finanční nástroje, tak bohužel musím říci, že jsme měli program, kde se zaměřil na jednu třetinu chyb a kdybychom eh, to dali, nechali stranou, tak bychom se dostali na úroveň 2% eh, eh, a, tam by byl problém vykonávat kontroly, pokud jde o Evropskou investiční banku a další věci. A ten stát který nenaplnil ty potřeby, tak nemohl provádět kontroly. Pokud to omnibus, tak tam kontroly proběhly a účetní dvůr eh, identifikoval nedostatky, problémy potom mohly být vyřešeny, ale ta chybovost ta tam zkrátka zůstala 1% eh, z 3%, které jsme zaznamenali. V tomto kontextu my samozřejmě nechceme fun- eh, takto kritizovat něco, co dobře funguje kvůli eh, nějakému eh, nedostatku. Tedy v podstatě byla jenom jedna země, kde ta situace byla obzvláště závažná, ale podle našeho názoru provádění těch finančních prostředek, prostředků Eh, že, že velice důležité soustředit se na zprávu a kontrolu, tak abychom zlepšili dopad našich programů a míra eh, výběr, výběru, pokud jde o finanční nástroje ustávajícího eh, programačního období, představuje 64%, což tedy to je míra té, těch projektů, které jsou vybrány a to odpovídá uh, i regionálním programům. Tam to představuje asi 69 pro rok 2017. Tam máme velmi povzbudivá čísla. Byly zahájeny důležité projekty pro splňování cílů eh, investičního evropského plánu. A dobře víte, že v tuto chvíli teď tady máme eh, hranici nebo limit 25 pokud jde o ty finanční eh, nástroje. A to nyní zavazuje členské státy k tomu, aby eh, vypláceli podnikům a příjemcům těch 25 předtím, než dostanou eh, druhou tranči. Samozřejmě je politování hodné, eh, že finanční nástroje poprvé představují hlavní zdroj chybovosti v našich programech. Začali jsme eh, veřejnými zakázkami a eh, státními podporami, to byl hlavní zdroj chyb, potom jsme přijali akční plány a já jsem velmi ráda, že tam se to, ta chybovost stala zanedbatelnou a teď eh, jsme měli hm, problémy hlavně tady s těmi finančními nástroji a druhý největší zdroj chybovosti je přijatelnost programů. Pokud jde ty dotčené případy, tak velmi dobře víte, jak předpokládám, že já tady nechci na někoho poukazovat prstem, nechci říkat, kdo je tady tím vlastně hlavním chybujícím, protože chybovost ta samozřejmě se objevuje ve všech členských státech. Tady to nemůžeme nějak rozdělovat ani na východ nebo na západ, ale každopádně jsme konstatovali, že je tady několik politování hodných případů a já bych takto chtěla odpovědět také panu Stajesovi Eh, máme tady tu zmíněnou Českou republiku a jak víte, tak to se netýká eh, fondu regionálního rozvoje nebo fondu soudržnosti. To, to není to, kde se objevil ten problém. České orgány stáhly ten projekt ve chvíli, kdy eh, tam byly nějaké problémy, stáhly ten projekt kde se implikovaly naše fondy na doporučení eh, OLAF a my tady samozřejmě úzce spolupracujeme s Olafem, vy jste se na to ptala, já vám mohu odpovědět eh, kladně a pokaždé, kdy dostaneme nějakou zprávu ohledně našich eh, fondů, tak tam jasně uplatňujeme doporučení Olaf. A pokud jde o tedy ty, tam to použití těch prostředků z regionálního fondu ve středních Čechách, tak tam česká vláda požádala o stažení eh, těch eh, požadavků na uhrazení plateb a ten program potom byl eh, ukončen. Pokud jde o situaci Agrofertu, tak velmi dobře víte, že jsme o tom také hovořili i s českým parlamentem. A podle eh, finančního nařízení eh, podle tohoto nařízení platí, že je to na národních orgánech, aby přijali vhodná opatření, aby zabránili eh, střetům zájmům, ke kterým by mohlo dojít. A to platí pro kohokoliv, včetně národních orgánů na všech úrovních. v případě čerpání evropského rozpočtu. Pokud jde o e, princip společné zprávy, tak tady e, to provádění 50, e, pardon, 100% závisí na členských státech. A my jsme vždy ovšem přesto všechno požadovali další doplňující informace. A pak jsme je hodnotili my jsme tady eh, vedli eh, čilou eh, korespondenci, pokud jde o možné střety zájmů. A ono se to dotýká právě Agrofertu, ano, ohledně toho jsme vedli tu korespondenci. A informace, které obdržely české orgány na nebo které nám dali české orgány na požadavek komise, potvrzují, že jsou tady podniky, které jsou navázány na Agrofert a ty obdržely určitou podporu, která ovšem mezi tím již byla stažena. Byla to tedy podpora z našich fondů a ta už byla stažena. Pokud jde o Fond pro regionální rozvoj, tak já si myslím, že pan eh, Hogan a potom eh, další eh, kolega budou schopni vám dát ty nejaktuálnější informace, pokud jde o tyto případy, protože, jak jsem říkala, ono se to netýká těch fondů, které spravujeme my, to znamená Fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti. Těch se to nedotýká úplně přímo. Takže samozřejmě tady zazněl i ten případ Maďarska. A pokud jde o Maďarsko, tak byly vyjádřeny obavy ohledně toho, jak byly uh, zadávány některé smlouvy, některé zakázky. A jak tomu mohu říct, že naše útvory vám eh, poskytli minulý rok zprávu a i tento rok o tom, že v těchto případech v Maďarsku pečlivě sledujeme toto téma střetu zájmu s ohledem na veřejné zakázky, na, tedy s ohledem na některé konkrétní zakázky, kde do toho vstupují fondy soudržnosti a e, těch případů, e, nebo jsou tam také případy, které e, šetří OLAF a v tuto chvíli jsme požádali maďarské orgány, aby nám sdělili jisté informace o spolufinancování některých veřejných projektů a nyní vyzýváme členské státy, aby povzbuzovali skutečnou hospodářskou soutěž mezi um, jednotlivými uchazeči a podniky, pokud to veřejné zakázky. Maďarské orgány s našimi zjištěnými nesouhlasí a proto my jsme zahájili eh, nebo spustili další studii či šetření, eh, kde je zahrnuto deset členských států, včetně Maďarska, kde se zabýváme právě jednotným eh, evropským trhem a tím, jak se tam nakládá z prostředky a a tam jsme zjistili nějaké věci ohledně eh, podniků, které eh, někdy mají vysokou míru účasti na některých projektech a výsledek by měl být znám ke konci tohoto roku. Komise to samozřejmě eh, poté zveřejní. Ovšem každopádně ve všech členských státech, včetně Maďarska a České republiky, jsou eh, eh, určitá rizika, pokud to o veřejné zakázky, pokud to o výběr eh, tady těch uchazečů a my se tomu velmi ve všech členských státech věnujeme a chceme tam mít konkrétní opatření v národních auditních systémech a chceme, aby se tam tomu věnovali. A také pokud jde o zálohy. Víte, že došlo k určitým finančním eh, korekcím. Maďarsko eh, bohužel tady má je na prvním místě, pokud jde o ty korekce, asi 1 milion euro eh, tam bylo takto korigováno. A můžeme vás ujistit, že evropský rozpočet ten Mm, není tímto dotčen, protože my stoprocentně provádíme korekce pokaždé, když nás o to požádá OLAF a kdy hovoří o určité míře chybovosti a potom národní vlády se musí obrátit na dotčené podniky, aby eh, získali zpět ty prostředky od těchto uh, příjemců a to, ty peníze potom tečou zpět do evropského rozpočtu. Uh, já doufám, že jsem odpověděla na všechny otázky. No- Máme ještě tři další otázky. Pan kolega Poche. Děkuji za slovo, dobrý podvečer. Eh, vážená paní komisařko, já děkuji za odpovědi, které jste Evropskému parlamentu Eh, nicméně vzhledem k tomu, že jste před jednáním dnešního výboru vydala tiskovou zprávu týkající se České republiky, tak já ještě jednou to téma musím zmínit. Ta eh, otázka se týká samozřejmě stížnosti eh, Transparency International, kdy uvádíte, že touto stížností se zabýváte v rámci standardní procedury. S ohledem však na to, že tato kauza nebo tento případ Andreje Babiše a Čapího hnízda nabyla zcela nových rozměrů v posledních týdnech, je pro nás eh, mnohem důležitější než kdy dříve znát přesný názor Evropské komise, tedy k problému střetu zájmu a legitimity čerpání eh, dotací eh, podle veřejně dostupných zdrojů vzrostl majetek Andreje Babiše během prvních čtyř let eh, jeho vládního angažmá dvojnásobně, což se zdá být eh, dosti zvláštní v situaci, kdy oficiálně svou firmu neovládá, respektive neovládá, neovládá žádnou firmu. A, a to jenom díky tomu, že eh, předchozí vláda přijala velmi striktní zákon o střetu zájmů. Z pohledu evropského daňového poplatníka by to nebyla úplně důležitá informace, pokud by velkou část příjmu Agrofertu netvořily právě evropské dotace, přestože to nejsou regionální, ale eh, v velké části zemědělské. Rád bych vás tedy požádal o konkrétní informaci eh, především kdy a také jakým způsobem bude komise eh, o výsledku této procedury informovat, myslím o výsledku procedury eh, zkoumání stížnosti Transparency International, jestli se bavíme o řádu týdnů nebo měsíců a pokud v tuto chvíli neznáte odpověď na tuto otázku, jestli bychom mohli dostat odpověď písemně. Děkuji. Ano, k tomuto tématu se koná ještě ve 12 hodin téma společně s generálním ři, ředitelstvím pro zemědělství. A nyní ještě kolegyně Reda. Děkuji vám, paní předsedkyně, za slovo. Je jasné, že problém konfliktu zájmu premiéra Babiše je velice důležitý pro poslance. A musím říci, že úplně nesouhlasím s tím, že prevence konfliktu zájmu je na členských státech. Finanční nařízení říká, že také toto zahrnuje členské státy, ale neomezuje se to na ně výlučně. To znamená, že to zahrnuje všechny subjekty. Já to interpretuji tak, že toto také zahrnuje Evropskou komisi. Já chci v této souvislosti ještě zdůraznit, že Pirátská strana a Nesty International se obrátila na komisi v tomto případě, tak to souvisí s tím, že především neočekávají eh, také o spolupráci ze stranu eh, místních orgánů. A také pan Babiš je premiér a také, aby eh, Amnesty International si získala informace, tak se musela obrátit na Slovenskou republiky, protože české orgány jí tyto informace nedaly. Proto já se chci specificky zeptat na schůzku, které jste se s panem Babišem 6. září setkala. Zdali jste tehdy diskutovali o dotacích vyplácených jednáních pro Agrofert a zdali jste také diskutovali o implementaci kohezní politiky a také o e, budoucím návrhu kohezní politiky. A jestliže tedy má komise své závazky e, vyplývající z článku 61 vyhnout se a preventivně se vyhnout konfliktu zájmu, tak by mě zajímalo, jaká opatření jste udělali a roz rozhodli, že uděláte na této schůzce s panem Babišem. A za druhé, Piráti zjistili, že je pan Babišem eh, jak u stavitelem, tak i příjemcem eh, Agrofertu, takže já se domnívám, že on opravdu kontroluje Agrofert, takže se chci zeptat, zdali souhlasíte s touto interpretací a vidíte tady určitou možnost, že eh, kontrolov, osoby, které kontrolují eh, osoby, které kontrolují Aferten, by eventuálně nebyly příjemci? Pan Javon, děkuji, děkuji vám, děkuji. Pa, děkuji. Beszéltünk az európai költségvetés kapcsán a no interpretation. No? Talán most van, de ha nem, akkor angolul. Takže ještě jednou. Nyní to funguje. Vážená paní komisařko, je vždy pro mě velkou radostí, když vás u nás mohu uvítat a když zde spolu hovoříme o kohezní politice a také o evropském rozpočtu. Vzhled vzhledem k souhrnému rozpočtu, tak od, zde jsme již detailně diskutovali o obhajování finančních zájmů EU. V této souvislosti je třeba odhalovat, jaké nesrovnalosti vznikají u fondů. Já chci poukázat na jeden konkrétní příklad v Maďarsku. Tady se ukazuje, že pouze nestačí odhalit nesrovnalosti, ale že je třeba také realizovat příslušné dopady. E, firma Elios v Maďarsku je podnik, který v určité době 13,5 miliard euro získal, vydělal prostřednictvím eh, zakázek z EU. A tento podnik, který je navázán na premiéra, eh, takže tady bylo odhaleno, že v určitých případech opravdu vznik vznikly nesrovnalosti v určitých objemech a v určitých časech. Také byly odhaleny určité vazby tímto způsobem byly poškozeny zájmy EU. Zpráva byla zaslána i Maďarsku a také bylo zahájeno šetření, které v poslední době bylo uzavřeno tak, že nebyla spáchána trestná věc. Takže Maďarsko Rusko spolupracovalo původně s Olafem. Olaf odhalil určité velké nesrovnalosti, ale Maďarsko posléze konstatovalo, že nedošlo k žádnému deliktu a nemusí být vyvazovány žádné závěry. A mě by zajímalo, jak může v této souvislosti vystupovat EU a komise a jaké kroky nyní hodlá udělat, kdy Olaf jasně odhalil zneužívání a maďarské orgány sabotují vyvození právních důsledků. Jak může komise postupovat, aby mohla vymáhat právní důsledky a, a obhajovat e, zájmy evropských daňových poplatníků. A pak je tady ještě jedna poznámka. Tuto otázku by šlo vyřešit tak, že tyto faktury budou jednoduše vyňaty z bloku e, faktur, které jsou zasílány do EU a tak tím pádem lze obejít vlastně popotahování, popotažení k zodpovědnosti. A já chci upřímně položit jednu otázku. Jak dlouho bude ještě komise trpět, aby kdy členské státy zasílají faktury, které dokládají, že došlo ke zneužití a ke korupci a potom členské státy mohou na, také postupovat tak, že tyto faktory jednoduše stáhnou a potom to vypadá, jako kdyby se nic nestalo. Myslím si, že toto eroduje, rozkládá důvěru občanů vůči EU a tím pádem nelze obhájit finanční zájmy EU, nelze takto postihovat korupci a pro cyklus po 2020 bychom měli také zkoumat, co bychom mohli a měli dělat, abychom takto jednoduch, aby tímto způsobem nebylo možno takto jednoduše se vyhnout z odpovědnosti. Děkuji vám. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. I já vás srdečně zdravím, stejně jako mý kolegové. Chci udělat jednu připomínku a pak bych rád také položil jednu otázku. Moje připomínka. Podle mého nejlepšího vědomí a svědomí a podle mých informací je eh, Evropský parlament se smí zabývat situací premiéra v České republice, neboť eh, tak to hovoří i předpisy EU. Členské, Česká republika patří mezi členské státy EU, tedy kde občané volí, odevzdávají své hlasy a strana, která získá nejvíc hlasů, potom může jmenovat premiéra, který je volen parlamentem. Já se domnívám, že to, to všechno takto proběhlo a otázka zní, bude se paní komisařka zabývat také tím, že je například pan Macron eh, prezidentem ve Francii a zdali se bude také zabývat tím, zdali Evropská komise má ráda komisař, eh, kancléřku eh, Merklovou. Já mám ten dojem, že doposud tady politická ta chuť nesehrávala žádnou roli. A my to můžeme vidět tak, že Olaf eh, nedělá svou činnost správně. A tato skutečnost dostává Evropský parlament a komisi do obtížné situace. Jsou tady dvě věci, které jasně ukazují, že Olaf nepracuje správně. Já se nechci zabývat tím, zdali existují politické souvislosti eh, z toho hlediska, že Olaf je vlastně řízen bývalým levicovým politikem a zahájil šetření v Maďarsku v době, kdy Maďarsku se mají konat volby. Díky bohu tento politik již není šéfem Olafu. Probíhala dvě šetření. Olaf prošetřoval takzvané srdce Budapešti a program Elios. Olaf eh, markantně konstatoval v jednom případě generální ředitelství komise s šetřením a s nálezy Olafu nesouhlasila a komise generální ředitelství vlastně také řeklo, že k těmto nesrovnalostem vůbec nedošlo. A v případě Eliosu příslušné maďarské orgány provedly šetření a e, zde opět vyšlo najevo, že Olaf nepracoval správně. Olaf konstatoval, že se jedná o trestný čin. Generální ředitelství tento nález však nepotvrdilo a paní komisařku bychom neměli dovádět do tak špatné situace jen kvůli tomu, že OLAF předkládá velice nekvalitní dokumenty. Tato dokumentace je tak špatná, že neodolá žádné zkoušce, jestliže se zkoumá, zdali op obsah dokumentů také je pravdivý. A otázka zní, zdali by nebylo na čase popohnat Olaf k odpovědnosti a k tomu, aby Olaf eh, řádně pracoval. Neboť všude tam, kde Olaf provádí šetření, tak Olaf konstatuje, že všechno je špatné, ale pak tomu tak není. Já chci pouze poukázat na to, že u Eliosu pracoval Olaf skvěle a u srdce Budapešti eh, byly určité malé chyby, ale nebyly to zásadní chyby. Je to otázka také, eh, jak, že je to, samozřejmě je to také kritika ze strany občanů, tak i ze strany EU, jestliže premiéři e, si neoprávněně získávají prostředky a nebo e, se chovají tak, že musíme pokládat otázky. A nyní dostává slovo paní komisařka. Děkuji. Děkuji. lituji ehm, toho, že se z těchto věcí stávají politické otázky. Eh, začínáme tady hovořit o konkrétních případech, ale myslím si, že bychom se neměli omezovat pouze na tyto konkrétní případy. Pokud je o České Českou republiku, tak jako komisařka pro eh, zodpovědná také za regionální fondy musím říci, že tam všechny věci eh, probíhají velmi dobře 53 těch projektů eh, je v oblasti regionální politiky a, a pak jsou tam fondy soutržnosti. Eh, míra těch plateb je zatím 12 ale celkově si myslím, že situace České republiky a Maďarska se neomezuje pouze na tyto dva případy které zatím ještě nejsou došetřeny, zatím to všechno probíhá. Já bych nejprve odpověděla panu Dojčovi. Já samozřejmě plně respektuji všechny premiéry eh, i eh, prezidenty členských států a 6. 6. září jsem skutečně odcestovala do České republiky. Je to důležitá země, která je pro nás významná a setkala jsem se s panem premiérem Diskutovala jsem s ním, v žádném okamžiku jsem s ním nezůstala o samotě, byli tam i mý kolegové z generálního ředitelství DG Regio a diskutovali jsme o tom, že je potřeba urychlit provádění programu a že je pro nás zásadně důležité, abychom se na příští radě eh, na některých věcech dohodli, tedy hlavně na tedy eh, tom víceletém finančním rámci. Eh, během rumunského předsednictví, protože kdybychom se nedohodli, tak bychom nabrali ještě větší spoštění, eh, pokud jde o provádění projektů v příštím v období. Vy víte, že já jsem vždy otevírala velmi přímo a otevřeně na otázky, které eh, mi byly pokládány v Českém parlamentu. Diskutovali jsme se zástupci Pirátů a já jsem vás o tom informovala a také jsem uvedla, že ten případ zatím ještě šetříme a hodnotíme. Máme čas do ledna na to, abychom odpověděli na otázky, které nám byly položeny. A bohužel v tuto chvíli nemám více informací, které bych vám mohla sdělit. Zítra, jak říkala paní předsedkyně, proběhne eh, na vašem výboru setkání, které se bude velmi konkrétně věnovat tomuto tématu, ale to se opravdu nedotýká těch fondů, za které zodpovídám já. To musím ještě jednou zopakovat. Chtěla bych říci, a já už jsem to zmínila předtím, že toto je velmi složitá situace. A není naším úkolem, abychom tady předjímali rozhodnutí nebo verdikt těch oficiálních útvarů. My musíme zatím ještě vyčkat a teprve pak se z toho, by se z toho měla stát politická záležitost. A pokud je o Maďarsko, tak maďarské orgány popírají eh, tu věc, jsou proti šetření. Program Elios není uzavřen a my ho neuzavřeme, dokud ty věci nevyjasníme. My zatím ještě nevíme, jaké jsou eh, závěrečné eh, výsledky šetření OLAF a teprve potom my uvidíme, eh, jaké další kroky podnikneme a zda to bude finančně dotaženo do konce nebo ne. A dále, pokud jde o programové období 2014 až 2020, i nadále spolupracujeme s maďarskými orgány a snažíme se odhalit možná rizika, zejména pokud jde o veřejné zakázky a pokud jde o metodu výběru programů nebo projektů. Jak jsem již říkala, naprogramovali jsme preventivní audity v několika členských státech, mimo jiné také v Maďarsku. A dáme vám jasné odpovědi na ty otázky, které jste položili, až to bude dotaženo do konce. Já si myslím, že zatím není správné omezovat se pouze na tyto dvě země. Obvykle se hovoří pouze o podvodech a já si myslím, že to není úplně eh, správný přístup. To je jako kdyby eh, takových případů bylo hodně a kdyby to hrálo velkou váhu. My tady opravdu mili, investujeme miliony euro v jednotlivých členských země, zemích a e, většinou to probíhá dobře a samozřejmě, že nechceme, aby tady docházelo k podvodům a k tomu může někdy docházet, ale e, zatím ta e, chybovost nebo podvody představují žádná celá 42 žádná celá 42% z těch mm, provedených prostředků v období 2007 až 2014. A my samozřejmě, jakmile máme sebe menší podezření, tak reagujeme, reagujeme okamžitě okamžitě vynaložíme eh, důležité nástroje, které jsme vynaložili právě i pro období 2014 až 2020, abychom pomohli členským státům potírat eh, možné podvody. Členské státy jsou nyní zavázány zákonem, aby přijímali efektivní a přiměřená opatření, pokud jde o potírání podvodů v rámci svých vlastních správních systémů a kontrolních systémů ohledně evropských fondů. A ta opatření eh, jsou tedy přijatá a oni musí hm, tedy hodnotit riziko. V minulosti to tak nebylo, teď eh, jsou tady nová opatření. Členské státy v minulosti dobrovolně souhlasily eh, s tím, že se budou účastnit některých šetření, ale v současnosti většina členských států dobrovolně souhlasí, tím se pomáhá potírat eh, podvodné chování. A zveřejněn eh, no, bylo také výběrové řízení, pokud jde o eh, evropského o prokurátora. A tady všechny ty chyby nesouvisí vždy s podvody. Tam ta chybovost samozřejmě někdy vyplývá eh, z, z mm, procedur, někdy jsou to formální nedostatky, pokud jde třeba o formální nedostatky při zadávání veřejných zakázek, pokud všechny formality nejsou dotrženy, eh, je to napraveno, Ale i když k tomu dochází, tak eh, to velmi často probíhá vše velmi korektně a řádně, i když tam jsou nějaké formální nedostatky. My tady velmi úzce spolupracujeme s OLAFem a my tady máme také společnou strategii pro potírání podvodu na období 2014 eh, až 2020. To se dotýká všech fondů, i eh, fondů soudržnosti. My se pravidelně setkáváme eh, s útvary OLAFu a velmi dobře komunikujeme, pokud jde o některé konkrétní případy a Olaf vede šetření a poté nás o tom informuje a my samozřejmě naplňujeme jeho doporučení. Ovšem musíme to vše vnímat eh, celkově, celistvě, i všechny ty výsledky. A samozřejmě nejsme spokojeni, protože tady máme pořád ještě tu míru žádná celé 42 případů a kdy dochází eh, k nějakým náznakům podvodům a to, když se převede na peníze, tak samozřejmě je to velká částka eh, z rozpočtu. A pokud je o zjednodušování, tak eh, samozřejmě si uvědomujeme, že je to zapotřebí a pokud budete mít ještě nějaké dotazky, dotazy, tak já samozřejmě vždy na vše ráda odpovím. Děkuji. Děkuji, už se málem blížíme ke konci času, který na to máme, ještě poprosím pana kolegu, aby pohovořil i o nové metodologii a pak nakonec bude mít slovo paní zpravodajka. Pan Murphy, prosím. Děkuji. Jak jsem již řekl ve své prezentaci, tak eh, to řekla i paní komisařka, je dobře, že klesá ta míra chybovosti, je to teď jedno procento, ale myslím si, že musíme mít na paměti, a to už jsme také řekli, že jsou tady jisté výzvy pro roce 2017 Sledovali jsme docela omezenou částku výdajů od různých orgánů a ty nedostatky vyžadují, aby se situace dál zlepšovala. Proto si myslím, že pak budeme mít v roce 2018 lepší přehled a doufejme, že bude mít lepší pohled napříč různými institucemi v různých členských zemích. A jenom kdybych mohl, vím, že času je málo, ale chtěl bych jenom říct, to tady zaznělo v té diskusi taky a je to důležitá věc. Vidíme tu míru absorpce kolem nějakých 16% a je třeba, aby se, abychom se postarali o implementaci ve smyslu cílů, které jsou zamýšleno, neměly by se ty výdaje nechávat na konec programu, tak pak hrozí, že peníze se budou utrácet jen, aby se utratily. A předseda účetního dvora, když eh, představoval zprávu tomuto výboru ve Štrasburku, tak tam byla ta částka 267 miliard, což je docela podstatná částka. Je to v podstatě víc než dvojnásobek každoročního rozpočtu EU a řekl, že by bylo třeba zjistit důvody, proč ty rally takto vznikají a bude to snad zveřejněno do konce v té zprávě ke konci března. Děkuji vám. A paní zpravodajka, prosím stručně závěrem. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat za ty obsáhlé odpovědi, nejenom ty písemné. Byla tady dobrá spolupráce, dobrá koordinace mezi námi a paní komisařkou Kretu i s jejími kolegy. A stejně tak i spolupráce v ostatních ohledech byla velice dobrá a za to chci poděkovat. Chtěla bych zmínit ještě následující věc a sice V tomto případě a i teď, když v podstatě míříme k volbám v roce 2019, měli bychom se pokusit o to, aby se upravila nějakým způsobem ta mikrospráva případě podvodů, kde se jedná o konkrétní politiky. Paní komisařka řekla, že by se to dalo rozšířit, třeba nějaké dotace Volkswagenu před Dieselgatem. Tady si stále klademe otázku, kam šly ty peníze? U nás, anebo ve Francii, tady taky máme dost na co se ptát. Měli bychom ocenit to, co se povedlo, ale měli bychom hovořit i o tom, kde jsou problémy, ale nejenom proto, že je to nějaký premiér nebo šéf podniku nebo ministr ekonomiky, který nás eh, třeba zavedl nesprávným směrem. Díky bohu, i když je to až deset let poté, tak když se zjistí, co se tam nepovedlo, tak pak není třeba hledat nějakého vyníka, tak jak to rádi dělají ostatní. Myslím si, že bychom měli být konstruktivní a že bychom občanům měli říct, kde jsou problémy, ale zároveň kde jsou řešení. A na to bychom se, myslím, měli soustředit. Na tohle, na postupy, na procedury, na ustanovení, na snahu o zjednodušení a na způsob, jak by se ty postupy daly zlepšit a jak by se dala zlepšit důvěra. Samozřejmě podvody ty důvěru nikdy nepodpoří, ale každý má doma velký koberec a čím ve více let uplyne, tím větší je ten koberec a tím více pod něj vejde k zametení. Takže měli bychom se věnovat tomu, co nás znepokojuje, měli bychom se věnovat tomu, co jsme schopni v Evropské unii vyřešit. Protože když se občanům řekne, že náš výbor je schopen s tou nevelkou částkou řešit mnohé problémy, nezaměstnanost, klimatické změny, ekonomický růst, No a pak ještě snížit míru podvodů. Nejde jenom o ty evropské fondy, kde se to odehrává. My víme, kde, v čem to tkví. Víme, někteří to prostě nechtějí vidět. To jsou národní vlády a členské státy. A proto si myslím, že bychom si neměli nic předstírat a měli bychom občanům zcela jasně říct, kde s čím můžeme pomoct. Protože konec konců Zatím to pomáhá jenom populistům. A pro občany je to medvědí služba. Tedy budeme se všemu řádně věnovat, budeme se snažit najít nějaká řešení. Myslím si, že kolegové paní Kretu s námi dobře spolupracují a budeme tak pokračovat dál. Samozřejmě děkuji panu Murphymu z účetního dvora, celému účetnímu dvoru pan Murphy byl ve svých návrzích velmi aktivní. Děkuji. Děkuji vám. Já bych jenom chtěla upozornit na to, že nemáme co dočinění s podvody, ale se systematickými systémovými problémy. A tyto systémové problémy vedou k tomu, že dochází ke značnému deformování hospodářské soutěže v důsledku toho, že jsou tam ty otevřené možnosti. Nejsou to podvody. Kdyby šlo o podvody, byli bychom daleko dál, ale tohle je daleko mazanější. Tak já bych eh, chtěla varovat před tím, abychom si pořídili ten velký koberec, pod který všechno zameteme a bude po problému. Tak jsem si to tedy opravdu nepředstavovala. Ne, tak jsem si to opravdu nepředstavovala. Ať už je tomu jakkoliv, Teď se dostáváme k dalšímu bodu. Děkuji vám, paní komisařko, i vašim kolegům. Určitě budeme ve spojení. To není výhruška, to je jenom přátelská informace. Bod číslo 5. EASO, Evropský podpůrný úřad pro otázky azylo účetní závěrka. Absolutorium jsme, absolutorium jsme e, zamítli zatím a teď má slovo pan zpravodaj. Barte, prosím. Děkuji, kolegové. Teď to bude velmi, velmi stručné. Víte, že v plénu při hlasování ve Štrasburku jsme absolutorium pro EASO neschválili, ale pak musíme teď ještě schválit usnesení. Sekretariat připravil podle pravidel návrh usnesení. Nemyslím si, že to teď povede k nějaké diskusi. Jedná se o administrativní formalitu. Děkuji vám. Takže z formálních důvodů lhůta pro pozměňovací návrhy 28.11.14 hodin. Není důvod přijít s nějakými, děkuji paní komisařko, hodně štěstí, 13. prosince v výboru budeme hlasovat a v lednu na plénu. Tak, teď jsme na konci tohoto bodu pořadu. Teď následuje bod číslo 6. Zpráva z vlastní iniciativy o finančních činnostech EIB. Spravodaj pan Pirinský představí svou zprávu a dávám mu tímto slovo. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych představil svou zprávu takovým, řekneme, řekněme, systematickým způsobem. Nechtěl bych jít teď kapitolu po kapitole, ale rád bych zdůraznil analytickým způsobem některé body, o nichž si myslím, že si zaslouží, aby byly reflektovány v souvislosti s tímto důležitým tématem s kontrolou finančních činností EIB. Co mám na mysli? Následující. Myslím si, že bychom měli zdůraznit tři základní očekávání související s těmito aktivitami a s kontrolou těchto aktivit aktivit EIB. A sice za prvé musíme mít jasnou představu o misi, která má být splněna na základě smluv a stanov, totiž konat v zájmu vyváženého rozvoje a ekonomické a sociální soudržnosti tím, že na kapitálové trhy přijde jistý objem prostředků a ty peníze budou investovány ve prospěch cílů, které jsou v souladu s cíly EU. Za druhé, paní předsedkyně, měli bychom vzít na vědomí a uznat, že v posledních pár letech došlo k závažné změně v biznesu EIB, hlavě, hlavně v souvislosti s managementem a EFSI a jeho zadáními. To souviselo se strukturálními a strategickými investicemi. A sice eh, došlo k nárůstu k toho, co má být eh, v rámci eh, úkolů komise spravováno. Došlo tedy k velkému vývoji v těch úkolech. A za třetí, jako vždy, je tady ono očekávání, že banka by měla přispět nějakou přidanou hodnotou, co se týká integrity, transparentnosti a zodpovědnosti. To je v souladu s očekáváním a požadavky. Na základě těchto tří kritérií bych vás rád vyzval, činím tak v té správně, abychom definovali osm věcí, které se podařily a osm problémů. Ty, které se podařily, jsme rádi, že banka v podstatě dosáhla splnění horizontálních cílů, co se týká koheze. Toho dosáhla do 30% a v podstatě 29,6% cílených eh, investic, což je to, po čem jsme dlouho volali a měli bychom ocenit úči, úsilí banky v této souvislosti. Dále je tady eh, ten klimatický fond role banky v tomto směru eh, souvisí s obnovitelnými zdroji, energetickou efektivitou a regionálními fondy vydala dluhopisy a to je také věc, kterou bychom měli vážně ocenit. Další je třeba, abychom rychle začali reagovat na problémy a situaci související s migrací a udržitelností, tak aby mohlo být, mohly být financovány ty cíle udržitelného rozvoje. Za čtvrté, komise nebo audit konstatoval, že ta zpráva prezentuje pravdivý a spravedlivý pohled na aktivity banky k 31.12.2017, výsledky jejich operací a cash flow. Za páté jde o posílení aktivity Evropské, kultu, Evropské investiční banky, tak, aby se reagovalo na ty nejdůležitější výzvy, protože jasná změna biznesu banky vede k tomu, že se musí začít měnit kultura. Tady také zaznamenáváme úsilí a oceňujeme ho. Za šesté, nejsou žádné garanční klauzule v rozpočtu, které by souvisely s EFSI a jejich operacemi. To znamená, že jde tady o dostatečnou pečlivost. Dále došla, do, došlo ke zlepšení transparentnosti, co se týká zveřejňování výsledků EPSI a jde o to, aby to bylo v souladu s protokolem. A dlouho jsme potom volali, dlouho jsme to očekávali, doufali jsme v to a doufám, že i tohle bychom dokázali ocenit. No a nakonec za osmé, v roce 2017 banka začala zveřejňovat protokoly z zasedání řídícího výboru a začala také informovat o projektech jako posouzení dopadů na životní prostředí a tak dále. To jsou všechno relevantní věci, které si opravdu paní předsedkyně, myslím, zaslouží uznání a ukazují ochotu, nejenom ochotu, ale zároveň i odhodlání banky jednat podle našich očekávání a reagovat na změněno, měnící se podmínky. Ale samozřejmě jsou tady i přetrvávající pochyby a také jich osm definují v té zprávě. Začíná to tím, o čem jsme už mnohokrát diskutovali a co nadále je velká nevyváženost. Polovina členských států dostává 80 investic uvnitř EU a ta druhá půlka nedostává ani 10 Dále jsou tři členské státy, které dostaly 16, 15 a 11 z celkové hodnoty. Pak je tady v podstatě totéž, co vyvozujeme ze strategických investic Evropského fondu. Zase dokonce i tady máme onen fakt, že je tu ta indikativní geografická koncentrace 45% na tři státy celého objemu investic. Takže si klademe otázku, co se děje, že tři státy dostali 47 z celkového objemu připsaného v roce 2017. Tedy měli bychom se na to opravdu soustředit. Myslím si, že je to hluboce neuspokojivá situace. Dále také, to bych chtěl zdůraznit, žádáme detaily a informace harmonizované, harmonizované informace, které by měly obsahovaly eh, rozklíčované jednotlivé položky zdroje, příjemce, sektory a výsledkovou analýzu ex post těchto investic. Stále ještě máme zprávy, které jsou spíš trochu jako zprávy PR. Některé jsou velmi technické a informativní, ale nemáme tu komplexní syntetickou zprávu, která by to všechno sloučila dohromady analytickým konkrétním způsobem. To po mém soudu je opravdu velký deficit v souvislosti s aktivitami banky. Pak ještě další věc, kterou bych chtěl zmínit, a to je adicionalita. To je jedna z mých hlavních obav. Podle mě operace EFSI jsou dodatečnými investicemi. Je to, jsou to tedy projekty, které jinak by nebyly financovány. Tady já si myslím, že máme docela obavy a musíme se pečlivě dívat na kritéria, která definují tuto adicionalitu, tu přidanou hodnotu. Musíme to sledovat vždy, když hovoříme o aktivitách EFSI na komerční bázi. A dále bych také rád zmínil procedury schvalování úvěrů a jsou s tím související rozhodovací procesy a totiž je potřeba to obsáhle prostudovat, protože se zdá, jako by to nebylo v souladu se stávajícími prostředky, které eh, konstatoval auditní výbor a myslím si, že to mm, vyžaduje naši plnou pozornost. A dále, podle té samé zprávy je tady pokračující neschopnost reagovat na stávající kombinace odpovědnosti v členských zemích. To se týká první a druhé řádky obraných aktivit. A dále bych rád zmínil doporučení ombudsmana, že je tu potřeba revidovat Code of Contact, tedy etický kodex, co nejdříve, tak aby místo předsedové nebyly zahrnováni do rozhodování ve, všich, ve svých členských zemích. A zase chci opakovaně upřít vaši pozornost na to, že od banky očekáváme konkrétní reakce na ta doporučení, která jsme učinili v dřívějších zprávách a chtěl bych zdůraznit tři taková očekávání. Jasné, jasné reportování o dopadech takových výsledků, potom řešení situace konfliktu zájmu a transparentnost, co se týká prostředníků a konečných příjemců zdrojů, hlavně co se týká podvodů, daňových podvodů, vyhýbání se daním a korupce. Doufám, že jsem poskytl dostatečný přehled o své zprávě. Doufejme, že to může vést k tomu, abychom měli uh, vyvážený pohled na situaci roku 2017 ve finančních činnostech EIB. Děkuji. Děkuji vám za tuto zajímavou zprávu. Děkuji vám za zmínění mnoha bodů a nyní dostává slovo kolega Deutsch za stínové zpravodaje. Děkuji vám, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěl poděkovat panu Pirinskému za vykonanou práci, která byla velice detailní a komplexní. Chci, se, chci upozornit na dvě věci. Za prvé, Výroční zpráva a kapitola, o kapitole 6 o investičních fondech, tak tady účetní dvůr zdůrazňuje určité chyby z hlediska regulace. Čímž u malých a středních podniků by se měly kontrolovat tedy malé a střední podniky ze strany národních orgánů. Ovšem na druhé straně tyto orgány k tomu nejsou oprávněny. Přičemž pro legalitu transakcí se kontroly musí provádět. Zde existuje určitý konflikt mezi těmito dvěma aspekty. A jestliže se toto, jestliže se nejednalo o malé a střední podniky, tak nesměly být eh, dotace povoleny a pak také v některých případech byly povoleny dotace, které byly neoprávněné. To znamená, že v jedné třetině případů se nepostupovalo správně. Myslím si, že by bylo dobré, kdyby tato zpráva by také se zmínila o tom, zdali nařízení Omnibus může zabezpečit veškeré povinnosti a platby a zdali tyto také budou prováděny a e, zdali budou vyplaceny oprávněnému příjemci. Já již jsem o tom, o jednom problému hovořili v přítomnosti pana Štuba a já bych v této souvislosti chtěl také pol, předložit pozměňovací návrh. Jedná se o následující věc. V důsledku Brexitu bude budeme mít v budoucnosti instituci, která bude mít jiné složení. To je tedy důležité z jedné strany a za druhé musí Evropská investiční banka aktivněji vystupovat na Balkáně. Neboť to je region v sousedství EU a právě proto by zde měla být posílena činnost EIB. U státu AKT je tedy třeba snížit důvody pro emigraci, ale Podobně by se měla také chovat banka na Balkáně. Tady bych si dovolil navrhnout pozňovací návrh eh, a ten se bude týkat vyšší aktivity eh, u EIB. Děkuji vám. Nyní paní Kan za EIB. Děkuji vám za slovo a také vám velice děkuji za uznání našich úspěchů. Mohu vás ujistit, že jsme velice tvrdě na tomto pracovali. Chci se vyjádřit několika bodům. Chci eh, také vás ujistit, že se s vámi spovíme ještě bilaterálně, tak abychom společně mohli řešit detailně vaše problémy. Pokud se týče eh, dosahu všech členských států, to znamená geografické pokrytí, tak tady bych chtěla připomenout Evropskému parlamentu, že EIB nepracuje podle kvót, ale my se snažíme zabezpečit, abychom sloužili všem členským státům my pracujeme, tak říkajíc, na zakázku, na požadavky a je také správně říci, že naše činnost a činnost EFSI se odehrávala především v EU 15, ale podíváme-li se na to relativně, když se podíváme na HDP eh, na hlavu, pak můžeme říci, že malé členské státy také mají výhody z financování EIB. A tady chci zmínit Řecko, Bulharsko, Litvu, Lotyšsko. Chci vám také ještě říci, že pracujeme na této věci velice tvrdě Eh, dnes mohu také potvrdit pozitivní trend geografické diversifikace a dnes je to Francie, Itálie a Španělsko, který, které jsou největšími příjemci a dostávají 43 Pokud se týče Balkánu, tak tady chci také zmínit eh, iniciativu ekonomické odolnosti, kterou banka zahájila. My si uvědomujeme, že tady musíme dělat více a právě proto jsme tuto iniciativu zahájili, která je zaměřena na západní Balkán. A rádi vám poskytneme více informací, jak si stojíme a jaké projekty se provádějí a také se chystají. A tady se zmínila obrana. Já chci říci, že toto bereme také velice vážně a také z hlediska náhrady kapitálu v souvislosti s Brexitem, Brexitem tak také diskutujeme s našimi podílníky to, jak budeme pracovat dál a také budeme, budeme mít e, obranu v této souvislosti velice na srdci. A ráda se s vámi pobavím ještě o dalších záležitostech bilaterálně. Děkuji vám. Ano, my jsme očekávali, že se také vyjádříte ke zprávě pana Pirinského a také ke konfliktu zájmu a kdy můžeme očekávat odpověď EIB na iniciativu parlamentu. My jsme z části již reagovali, jsou zde ještě určité věci, o kterých se naší správní radou diskutujeme, až budeme mít závěrečná stanoviska například v oblasti obrany, tak vám je v každém případě sdělíme, ale my musíme respektovat interní postupy EIB. To tedy znamená, že představenstvo EIB se zabývá také konfliktem zájmu více precedentů v jejich jednotlivých členských zájmech. Kdy si myslíte, že na toto dostaneme odpověď? Ano, mohu potvrdit, že konflikt zájmů je diskutován v souvislosti se změnou správních postupů. My tak také eh, s radou projednáváme harmonogram jednotlivých opatření a nebude to tedy později než v dubnu 2019. To je pro nás špatná doba, ale my bychom byli rádi, kdybychom od vás dostali písemně, eh, jak se banka staví k těmto bodům a také ke zprávě pana Pirinského, pana Ayala. Děkuji, děkuji vám, paní předsedkyně. Já chci položit jednu otázku. V novém Invest EU, tak tady bychom chtěli vědět, co si banka myslí, zdali její pozice se zlepší a nebo zdali tady e, má banka určité obavy, až bude fungovat více bank. Může dnes se k tomu banka vyjádřit? Já bych tedy chtěla vidět banku, která bude mít radost konkurence. Takže kdybyste toto potvrdili, tak byste byli první bankou, která by měla radost konkurence. Chcete se k tomu prosím krátce vyjádřit? Invest EU, o tom se diskutuje. Je tady celá řada změn ve srovnání s EFSI. Můžeme říci, že EFSI se prováděl poměrně úspěšně. Shodli jsme se s členskými státy, že budeme diskutovat dále s komisí o tom, že bude brána v potaz naše expertíza tak, aby InvestEU fungovalo stejně dobře jako FC. a my pracujeme s komisí na kompromisu, který by řešil také určité naše pochybnosti, které máme vůči návrhu InvestEU. Chce se vyjádřit ECFIN generální ředitelství ECFIN. Ano, to je zřejmě na mě. Já bych chtěl pouze potvrdit to, co řekli kolegové. My spolupracujeme s komisí těsně na hledání kompromisu. Děkuji. Takže promiňte, vaše odpovědi nebyly zrovna dvakrát k něčemu a kolega se také zrovna dvakrát jasně nevyjádřil. A chce se vyjádřit ještě pan kolega Pirický? Přejete si ještě slovo? Ano, já bych rád ještě hovořil. Paní předsedkyně, chci poděkovat kolegovi Dojčemu za jeho připomínku jak z hlediska dodržování požadavků, protože dotace by měla jít, dotace by měly jít do malých a středních podniků. A také sdílím jeho názor na rozšíření investiční činnosti na Balkán. Já také sdílím názor paní předsedkyně, že by bývala zástupkyně banky se měla vyjádřit ke zprávě, protože se mi zdá, že její odpovědi nebyly zrovna konkrétní protože tady právě se hovoří o geografickém rozložení a já jsem tady slyšel takové standardní odpovědi o kapitálu a o tom, že se vychází eh, z požadavků, ale banka si asi neuvědomuje, že by měla eh, podporovat soudržnost. A zde máme velké regiony v Evropě, eh, které potřebují fondy v oblasti koheze, protože my tady máme velké rozdíly rozdíly mezi regiony, které nás ro, rozdělují. Já jsem slyšel takové blazovené odpovědi, no my reagujeme na požadavky členských států a my se snažíme sloužit všem. To je pro mě absolutně neakceptovatelná pozice banky. A je to zásadní věc. A já také chci chci jasně zdůraznit konflikt zájmů. A já nemohu i akceptovat vysvětlení, které hovořilo o náhradě kapitálu a že se o tom prostě hovoří a diskutuje. A to je velice důležitá otázka, která má co dočinění s geografickým využíváním dotací a na místo prokrastinace by banka měla předložit eh, jasné návrhy a jasně eh, po, na, a naléhavě rychle postupovat. Já eh, žádám banku, aby reagovala písemně na všechny problémy, které jsou obsažené ve zprávě. Takto jsme postupovali v minulosti. Já jednoduše nechci eh, tady eh, ve sobě zbudit dojem, že eh, jednoduše oni nereagují dostatečně, protože se náš mandát koncí, chýlí ke konci. Děkuji, budeme rádi, když dostaneme písemné stanovisko a nyní jsme na konci eh, tohoto bodu a máme před sebou ještě další tři body a budeme tady pracovat tak dlouho, než to všechno dokončíme. A Nyní se dostáváme k bodu číslo sedm a to je bod 18 lomeno 2018, zvláštní zpráva Evropského účetního dvora. Pan Hamadis má slovo. Thank you, Děkuji, paní předsedkyně. Um, budu hovořit tady o této části paktu, a stability, eh, paktu o stability a růstu. A tady jde o to, jak je tedy naplňován ten hlavní cíl. Eh, Eh, komise tady má eh, velkou autoritu a eh, volné pole působnosti při provádění i pro přijímání individuálních rozhodnutí. Když instituce má takovou autoritu, tak je legitimní otázkou, zda tu autoritu užívá takovým způsobem, aby byl dosažen hlavní cíl daného nařízení. Odpověď, naše odpověď na tuto otázku je ovšem negativní a já vám vysvětlím, proč. Nejprve bych chtěl hovořit o hlavní myšlence toho preventivního opatření. Tady šlo o to, aby členské státy dosahovaly střednědobých cílů v rozumném období. To období nebylo konkrétně specifikováno, ale bylo řečeno, že konvergence by měla být půl procentního bodu každý rok. A také zaznělo, že toto by mělo být eh, rychlejší eh, pro velmi zadlužené země. A ehm, tady eh, máme také v Evropské unii řízení pro nadměrní schodek a zadlužení a pak jsou tam různé ty preventivní části. Pokud byste se drželi té preventivní části a naplňovali ten hlavní cíl, tak by se komise nemusela vůbec zabývat řízením pro nadměrný schodek a zadluženost, protože eh, tady právě ta preventiv, ten preventivní nástroj. A teď si musíme položit otázku, jaké jsou hlavní prvky Eh, té prevence. Máme tady to žádná celé 5 eh, každý rok. Členské státy by neměly eh, dosáhnout nebo přesáhnout limit zadlužení 60 a a potom jsou tady nejrůznější eh, cyklické podmínky a také ustanovení pro přizpůsobení se v případě velkých eh, reform a investičních potřeb a nebo v případě neočekávaných eh, událostí. Je tady také ustanovení, které hovoří o tom, že země se mohou odchýlit od mm, těchto pravidel a to dva roky po sobě o čtvrt procenta každý rok, ale otázka je, jakým způsobem se to vykládá a uh, jak tedy komise interpretovala všechny tyto instrukce, nařízení. Podívejme se na eh, tento snímek. Tady na té zelené linii je vidět, jak rychle země z deficitu 3% spěje eh, k, mm, téměř k nule, tedy k vyváženosti, pokud eh, tam má mm, to půl procento ročně. A tady vlastně také vidíme tu zemi, která se právě dostala z řízení pro nadměrný eh, schodek. A tady během šestiletého období, dejme tomu nula, která musí být dosažena. Tento slide, ten platí během běžných ekonomických časů. Podívejme se tedy, jak to vypadá s komisí. Tady máme to půl procento v rozumné době a bez ohledu na to, jak to komise interpretovala, tak členské země tady eh, takto překračovaly Eh, tuto věc nejenom eh, dva roky po sobě, ale neustále. Takže eh, to představuje 6 až 12 let. Pak komise tady povolila různé věci, částky třeba na reformy, na investice, na až na 1,75 HDP a tři čtvrtiny procenta to dělá tři roky a když je to 12 eh, let, tak potom to nastoupá na 15 let a pak tady jsou ty mimořádné události, tam není žádný strop. Tady eh, to závisí na tom, co komise schválí a já si myslím, že komise schválila eh, žádná celé 5% pro člensk, pro jednu členskou zemi. A, to, a postupně se dostanete tedy na 17 let a během 17 let snadno dojde k recesi anebo i e, k hluboké recesi a ta strukturální rovnováha se tady velmi e, zhoršovala. Nehovořím o e, té recesi z roku 2008. Podívejme se třeba na rok 2000, kde byla malá recese a e, tam e, je to přesto poměrně e, značné, 1,2 procentního bodu a potom to dohromady tedy činí 22 let ale ani za těch 22 let to nebude dosaženo, protože komise tady ještě eh, dává další nebo povoluje další eh, částku dle vlastního uvážení a je tam taková obecná klauzule, kde komise říká, nebo kde se říká, že komise může zohlednit eh, další faktory. A kam se tedy dostaneme? Tady je to velmi dlouhé období, než se dospěje k tomu cíli a to je velmi v rozporu s tím hlavním cílem nařízení. A to je během běžného ekonomického eh, období, během eh, běžné ekonomické situace, není to v dobách krize. A pak eh, tady máme něco ohledně hluboce zadlužených zemí. Omluvte mě, musím nalézt ten správný slide. Vysoce zadlužené země by toho samozřejmě eh, měly dělat více, měly by vyvinout větší úsilí a tady je tak, tak, taková matice eh, se zohledněním obchodního cyklu a ty vysoce zadlužené země ty by měly vyvinout větší úsilí a komise tedy eh, v některých kategoriích chce o jednu čtvrtinu procenta navíc, to je pěkné, ale v běžné době tam požaduje pouze žádné celé 2% a to tam není důvod, proč by to tak mělo být, že v, dobrý, v dobrém nebo běžném ekonomickém období by to mělo být že na celé 2%. Ehm, ten požadavek pro vysoce zadlužené země za běžného období. Eh, to je, to je samozřejmě velmi nedostatečný požadavek. Pak je tady také otázka eh, těch investičních eh, částek a reformních částek. Ta, tedy mm, samozřejmě nechcete, aby různé fiskální povinnosti eh, ovlivňovaly provádění reform. A reforma samozřejmě přináší eh, nějaké zvláštní náklady a vy samozřejmě chcete, aby k reformám docházelo. Ale eh, potom tedy je potřeba zohlednit reálné náklady reformy, ale komise si to vykládala jinak, že vlastně nejde o skutečné náklady reform, ale toto ustanovení by mělo být používáno jako určitá pobídka pro provádění reform. Takže nejenom během toho roku, kdy se ta reforma provádí, eh, se hm, schválí tyto náklady, ty výdaje potom mohou být povoleny i v těch nadcházejících letech. A to je podle našeho názoru v rozporu s duchem nařízení. A to stejné platí i pokud jde o ty eh, investiční eh, částky nebo dávky, protože tam ani není potřeba investice vlády e, zvýšit v konkrétním roce e, v poměru k HDP. Tam stačí nominálně, takže v poměru k HDP to dokonce může klesnout a e, to v nějakém konkrétním roce, ale v těch následujících letech, to, co jste si v jeden rok stanovili, pokračuje dál. Takže můžete investovat nejenom na investice, Eh, můžete naprosto zastavit investování a přesto můžete i nadále profitovat eh, z této částky, která vám bude přidělována v dalších letech. A mm, Tady eh, jsou ty mimořádné události a tam opět ta částka není zvýšena pouze na ten jeden konkrétní rok, kdy došlo k té mimořádné události, ale vlastně to pokračuje do budoucnosti. Důležité je také to, že komise tady um, používá uh, ty preventivní opatření eh, na to, aby vlastně ovliv, omluvila ten členský stát za to, že nesnižuje zadluženost a nemusela proti němu zahájit řízení. A, a tady vlastně se ta situace zhoršuje ale komise si přesto myslí, že pokud e, země naplní všechny tyto povolené částky, tak to stačí na to, aby se nespustilo řízení pro příliš, příliš, přílišný e, schodek a zadluženost. Jak to vypadá v praxi? Tady vidíte, že jak, jak vypadá strukturální rovnováha, že se to vlastně eh, přestalo v určitý rok zlepšovat ve chvíli, kdy tam byl určitý tlak na trhu. Je to vlastně taková průměrná hodnota a pokud jde o průměrné hodnoty, tak Evropská unie je na tom dobře, ale eh, tady je problém, že síla řetězu závisí vždy na nejslabším článku toho řetězu. Proto je důležité zaměřit se na to, co se děje s těmi velmi zadluženými zeměmi. A tady vidíte, jaké byly požadavky na ty velmi zadlužené země po roce 2014, kde eh, začala vlastně hospodářská eh, obnova. A tady je vidět, co podle té matice komise požadovala. V tom červeném eh, sloupci je vidět, co ta země opravdu eh, zrealizovala. Je vidět, že Irsko eh, vyvinulo větší úsilí, než bylo požadováno, ale ostatní země méně, menší úsilí. A překvapující je, že ta strukturální rovnováha v roce 2014 až 2017 v Itálii a ve Španělsku se zhoršila. Oni se nevylepšili, ta situace se pohoršila, pokud jde o tyto velmi zadlužené země. A na to bychom se měli zaměřit. Ono není důležité, jak to vypadá s dalšími zeměmi. To, co dělají oni, není tak důležité. Důležité je, co se děje v těch zemích, které jsou velmi zadlužené. A tady vidíme, eh, co se stalo eh, s tou mírou zadluženosti v těchto velmi zadlužených zemích. Tam vlastně nedochází k žádným změnám až na Irsko. Ve všech ostatních zemích eh, to v podstatě zůstalo víceméně stejné, pokud jde o poměr zadluženost a HDP. Tam jsou některé země, země, které mají opravdu vysoké procento a i pokud jde o středně, Eh, zadlužené, tak eh, ty jsou tam také zobrazené. Vidíte, že ty se, tyto země se chovaly poměrně rozumně. Po té, co odeš, o, eh, skončila krize, tak měly fiskální politiky, které snižovaly míru zadluženosti. Někde by to možná mohlo bývalo probíhat rychleji, ale probíhalo to. Ale u těch zemí, které byly velmi zadluženy, tak tam se nic takového nestalo a to je právě jádro problému. Tím se dostávám k našim doporučením. Eh, co jsme tady doporučili? Upozornili jsme komisi, že by měla zaujmout eh, stanovisko k těmto odchylkám. Za tedy země se může eh, odchylovat do nekonečna o čtvrtinu procenta od těch požadavků a, a fiskální rada ta rozhodla, že se to má změnit a Komise by zároveň měla současně eh, sledovat tu matici i tuto odchylku a její křivku. Pokud ta odchylka nebude eh, trvalá, tak možná ta matice bude stačit, ale pokud bude souhlasit komise s tím, že ta odchylka bude eh, pokračovat do nekonečna, tak je potřeba tu matici změnit. Takže to je zhruba naše doporučení. Také jsme řekli, že pokud to o velmi zadlužené země v běžných dobách by měly existovat přísné požadavky větší než eh, tedy to žádná celá jedno procento. A postupy nebo řízení pro přílišné zadlužení by měly být způsobena a požadavek v rámci korektního opatření nesmí být menší než ten preventivní, protože v tom korektivním opatření tam musíte celou tu uh, Eh, bilanci eh, napravit a my jsme viděli, že i když jste v rámci toho korektivního opatření, tak v případě Španělska a Itálie se ukázalo, že tam se ta situace eh, té bilance ještě zhoršila. Takže tady je potřeba provést reformu těch korektivních opatření a preventivní opatření Ehm, tedy nemůže být větší eh, než eh, tedy to korektivní. To korektivní musí být eh, výraznější. Eh, komise tato doporučení v podstatě akceptují, potom akceptují ještě nějaká naše drobnější naše doporučení, ale celkově si my myslíme, že komise by měla jinak nahlížet na kombinaci té matice a té možnosti té trvalé odchylky dané země. Tady není možné, že budete mít benchmark půl procenta a pak řeknete, dobře, ta země může neustále dosahovat eh, této odchylky o půl procenta, to by opravdu nebylo udržitelné. To je něco, co musí být eh, zásadně změněno. Reformní doložky by měly být navázány na skutečné náklady reform a pokud ta investiční klauzule tam má zůstat i nadále, tak by měla být navázána na navyšování investic v poměru k HDP, tak aby to opravdu celé mělo smysl. A pokud jde o tu do klauzuli o mimořádných okolnostech, tak pokud k takovým mimořádným výdajům dojde, tak by to mělo být omezeno na ten jeden konkrétní rok a nemělo mělo by to pokračovat ještě v následujících letech. To jsou tedy naše doporučení. Děkuji vám za pozornost a pokud samozřejmě eh, si budete přát, odpovím na vaše dotazy. Děkuji. Pane Matesi, vidím, že jste tady ve svém živlu jako bývalý bankéř centrální banky. Takže just nemáme problém a slovo má pan kolega Pirinský. Yes, Madam Chair, you are quite right. Uh... Děkuji, paní předsedkyně. Máte pravdu, obvykle prezentace účetního dvora bývá špičková, vyžaduje plnou pozornost. Tentokrát je to srozumitelné a je to trošku neobvyklá zpráva od účetního dvora. Týká se to opravdu esenciální záležitosti a sice jak funguje pakt růstu a stability a jeho preventivní složka a potom zda to funguje příliš rozvolněně nebo zda to funguje správně nebo zda to funguje příliš konzervativně, protože i to by byl jeden z aspektů. Mám delší prezentaci a stručnější prezentaci a pokusím se vzít to stručně protože kolega de Jong má ještě další dva body před sebou. Pokusím se schnout, co jsem já vyrozuměl z této zprávy účetního dvora. Základní logika, která se týká této preventivní složky, se týká také strukturální rovnováhy a dosahování střednědobých cílů, to je nejlepší způsob, jak může ekonomika udržitelně růst, jak může dosáhnout vyšší míry zaměstnanosti, lepší konkurenceschopnost a tak dále. A to, jsem přesvědčen, je hlavní věc, která se strývá za argumenty v této zprávě. A rád bych jenom zopakoval něco, neobvyklého v tomto případě a sice, že je tady naprostá, naprostý, naprostá neschoda mezi účetním dvorem a komisí o tom, zda preventivní složka funguje. Účetní dvůr hovoří jasně jako výsledek odchýlení se od stanov paktu růstu a stability preventivní složka, tak komise nezajistila plnění střednědobých cílů v přiměřené časové lhůtě. A komise hovoří stejně jasně na základě extenzivní protiargumentace říká, že, to, že odmítá závěr účetního dvora, že snad komise uh, nezaručila splnění, nezaručila splnění, takže nevíme, kdo má pravdu, kdo má nepravdu. Rád bych se pokusil to schrnout a myslím, že se dá dojít k pěti závěrům. Za prvé nařízení zahrnuje také i nejasná ustanovení, která umožňují docela značné odchylky. To znamená, s tím nařízením je něco špatně. Za druhé, komise komise přehnala výjimky, nesoustředila se na hlavní cíle rovnováhy a konvergence. A pak je tady pět a šest argumentů v tomto směru, které pan Mates také zmínil na svých folích a sice ona matrice přizpůsobení nefunguje úplně ideálním způsobem, protože komise neanalyzovala, zda ty parametry jsou dostatečně orientovány implementace vede k tomu, že dochází k, ke zdržení v dosahování MPO a pak také jsou zde faktory, které brání dosahování střednědobých cílů. Pak také komise přišla s výjimkami, které opět vedou k rozvolnění disciplíny. A pak další oslabující zmínka od toho účetního dvora vede k tomu, že jsou tady procesy odchylek, které nebyly zmíněny, byly zvažovány i jiné, to znamená, nebylo zohledněno míra intenzita zotavení, které je zatím docela slabé. To jsou tedy důvody, ty druhé důvody pro no, ono excesivní pružné aplikování pravidel. Učetní dvůr říká, že jakmile krize přešla, tak tlak na dosahování střednědobých cílů značně polevil, situace se začala zhoršovat. Za čtvrté pak tam byly různé technické aspekty, které by si vyžadovaly vylepšení. No a nakonec doporučení komise se týká hlavně dvou situací, které posilují zotavení na straně 1 prostřednictvím doporučení pro další eh, utrácení peněz, což by vedlo k asymetrickým závěrům, protože jsou opatření, která by měla omezit takové výdaje z důvodu vyváženosti rozpočtu. A pan Matis také vypočítal doporučení, která účetní dvůr učinil. Nebudu tady opakovat to, jak reagovala komise. Máme tady navíc zodpovědné zástupce komise pro fiskální politiku a politický mix a jsem si jist, že kolegové rádi předloží pozici komise i k nálezům účetního dvora. No a nakonec doporučení účetního dvora, kterých je celkem šest a nebudu je tady opakovat. Jenom bych chtěl poznamenat, že většina z nich ta základní doporučení komise neakceptuje a to docela jasně není chyba v té matrici, není chyba v té flexibilitě, s níž je to nařízení implementováno, Komise připouští, že je tady prostor pro lepší míru informovanosti a aplikace těchto informací a přizpůsobení v těch požadavcích, ale paní předsedkyně, závěrem bych rád zmínil něco, co jsem řekl už na počátku. Účetní dvůr jasně kritizuje komisi za to, že je přes příliš flexibilní já mám trochu pochyby, že komise je dostatečně flexibilní, protože se zjistilo, že pakt růstu a stability se stal celosvětově nejkomplexnějším souborem pravidel pro zprávu rozpočtu a nejsem si jist, že všichni lidé úplně jasně vědí, o čem hovoří. Vidíme každodenní vývoj, s velkými rozdíly v tom, jak je tento pakt chápán. Tedy kritika účetního dvora je opravdu dobrá příležitost pro to, abychom o tom paktu začali znovu a nově uvažovat. Děkuji vám. Paní kolegyně Ajala, dvě minuty, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych panu Matisovi ráda poděkovala za jeho informace a souhlasím. Jen chtěla jsem se zeptat na jednu jedinou věc, protože úplně přesně nevím. Tam zdá se, že ta matrice je, je úplně kouzelný prostředek, protože by to mělo vyřešit, kde co. Platí to pro deficit a pro přebytky, nebo jak to je? Viděli jsme země, kde jsou přebytky, kde je pak eh, vlastně z nich plyne negativní dopad na ostatní země. Dá se ta matice opakovat všude. Bylo tady zmíněno Španělsko, které je natolik zadluženo, že bylo zmíněno, ale to zadlužení původně bylo soukromé a banky přišly na trh s těmi toxickými produkty. To dnes říkají soudy a je to tak, že z bank pak vlastně bylo zapříčiněno to zadlužení, které bylo kompenzováno později z veřejných zdrojů a teď se musí najít nějaká matice na řešení problému, které způsobily banky tím soukromým zadlužením. No to by mě zajímalo, zda tady k tomu vůbec někdo přihlíží. A pak by mě také zajímalo, aby se řeklo víc o tom, které roky se kontrolovaly takže eh, byla pak předložena ta matice s tou interpretací, jak to zazněla. Ta matice se dá používat v době, kdy není krize, no ale 2008, to musíme všichni přiznat, že 2008 krize byla a to takže velká. Proto se tedy ptám, na jaké roky se pan Maty se svým týmem vůbec díval a dospěl k těm uh, výsledkům. Teď pan Ping. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Pokusím se hovořit stručně, čas již značně pokročil, ale jestliže budete potřebovat podrobné odpovědi, rád vám je dám. Počátkem bych rád zdůraznil dvě věci ve zprávě dvora a také v příspěvku pana Matese. Pan Matese počátkem se zaměřil na to, zdali komise používá všech svých nástrojů na docílení svých cílů. Taky ne. On také uznává, že u všech problémů zmíněných ve zprávě došlo ke schodě mezi komisí a radou, protože při implementaci paktu růstu a stability má největší kompetence rada. Takže když hovoříme o matici, když hovoříme o doložce flexibility, tak to není nic, co by unilaterálně navrhla komise a uvrhla na členské státy. To jsou ustanovení, která také potvrdila Rada ECOFIN jako společné stanovisko. To je třeba mít na vědomí a pak můžeme jít do dalších podrobností, což jak kvůli času nyní neudělám. A potom je tady další bod, o kterém hovořil pan Pirinský. A zdá se, že poznámky dvora komentují také provádění paktu ze strany komise. A zdá se také, že poznámky směřují na formulaci nařízení. A z tam bylo řečeno, že tam existují určité dvojznačná ustanovení. A můžeme diskutovat o tom, jak další pozměňovací návrh paktu stability by měl vypadat. A naším úlohou, tedy naší úlohou komise je, abychom co nejvíce dodržovali zákon. Příklad, jestliže je tady otázka marginu odchylky, je to 0,5 a potom je tam margin, dejme tomu 0,25 tak toto vychází z konkrétního ustanovení paktu, tedy legislativy, kterou, o které tenkrát rozhodla Rada a parlament. A právě proto komise nemůže ani ignorovat, ani obcházet toto ustanovení Eh, tím, že zvýší objem matice. Pakt růstu a stability pochází z roku 2005 a nehovoří se o tom, že eh, dávky či příspěvky by měly souviset také s rozpočtovými náklady. Eh, velice se liší naše názory na účel paktu. A pan Mates a také pan Pirinský vám dali dvě krajní pozice, protože jeden hovoří o přílišné flexibilitě, komise a pan e, Pirinský hovoří o tom, že komise u paktu nepostupovala dostatečně flexibilně. A my jsme víceméně mezi těmito dvěma stanovisky. A proto chci říci, že jsme přesvědčeni o tom, že naše provádění flexibility po krizi, tedy velké krizi myslíme si, že jsme u flexibility postupovali přiměřeně vzhledem k situaci. O tom samozřejmě může ještě dále diskutovat. Je tady také zpráva Evropské fiskální rady, ale já zatím bych chtěl ukončit svou prezentaci a pokud budete mít další otázky, prosím, položte je. Matis, bitte. Pan Matis, prosím. Eh, a pan Matis, ano, komise skutečně dostala dodatečně souhlas ze strany ECOFINu týkající se matice a flexibility, ale toto nařízení nepředpokládalo, protože komise má možnost rozhodovat o těchto záležitost a také komise začala implementovat matici a pouze dodatečně ex post tedy dostala souhlas ze strany ECOFINu. A já se tedy ptám, zdali toto před pokládá nařízení. Nevím, zdali kvůli implementaci se musí komise obracet na radu. Tak se to tam nepíše. A myslím si, že výsledku to také moc nepomohlo, že se komise obrátila na radu. většina zemí se chová lépe než to, co požaduje komise. Jsou to pouze vysoce zadlužené země, které těží z takovéto interpretace pravidel, tak jak je interpretuje komise. Je tady nadále možnost odchylky Fiskální rada komise řekla, že jestliže se do, o, objeví odchylka, že má být tedy korigována v následujících letech, tak se to dalo také vykládat. A e, jestliže by to takto nevykládala, pak mohla se k tomu postupovat, postavit jinak. Otázka paní Ayala Sanders. Tato matice nebyla eh, použita pro země nápravné složky. To znamená, že matice nebyla právně eh, použitelná na země, které jsou v rámci preventivní složky. Také se očekávalo, že země mohou se dostat z preventivní složky pouze na základě cyklického vývoje. A mezi těmito zeměmi tedy nebyly žádné velké země. Myslím si, že tento rámec se musí eventuálně v budoucnosti revidovat. Já se na to každopádně těším. Děkuji vám. A nyní v této záležitosti půjdeme o krok dál. Bude se řešit otázka Itálie. A potom možná také historie ukáže, kdo měl pravdu. Já jenom doufám, že se nedostaneme ještě do větších problémů, když by se řeklo, že eh, historie a dějiny měly pravdu. Pan Pirinský, paní předsedkyně, musím říct si, že tuto pozdní hodinu a s touto teplotou v místnosti nebudu již prodlužovat tuto debatu. Diskuse ukázala, že toto jsou zásadní problémy, které jim čelíme. A já mám jenom takovou otázku. Středně dobrý, do, dobrý cíl a matice vypadají jako posvátná kráva. Nikdo se jich nesmí dotknout. Vše se mění, ale toto jsou věci, kterých se nesmíme dotknout. A mu a já si myslím, že toto je pochybná věc, protože toto je filozofie eh, úspor, austerity a ta stroskotala. Um, ehm, vy jste si eh, měl, máte, máte, máte termín také u našich kolegů eh, z výboru Ekon kdybyste mohl prezentovat tuto zprávu. Ne, zatím ještě ne. Dobře, my bychom vám každopádně velmi doporučovali, abyste si tam takovou schůzku domluvil. Děkuji. Tím jsme dospěli ke konci tohoto bodu. A Eh, já tedy to doporučím našim kolegům, že by se tím měli zabývat. Bod 8. Provádění právních ustanovení a společného prohlášení zajišťujících parlamentní kontrolu nad decentralizovanými agenturami. Spravodajem je pan De Jong. Já se mu omlouvám za to, že musel tak dlouho čekat. Kolega De Jong má slovo, aby nám představil toto stanovisko. Děkuji, paní předsedkyně. Ehm, nebyl to až takový problém eh, vyčkat svůj okamžik, protože ta diskuze byla rozhodně zajímavá. Chci hovořit stručně. Toto není legislativní eh, stanovisko výboru AFKO. Nejde v podstatě o nic nového. Na výboru pro kontrolu rozpočtu jsme o tom diskutovali již několikrát o mm, tu pracovní skupinu a její práci. Teď už vlastně skončila druhá taková skupina a pokaždé dospíváme ke stejnému závěru. Pokud jde o otázku, zda je to efektivně nastaveno, kde mají agentury své sídlo, jak spolupracují, jestli se jejich činnosti částečně překrývají. Komise se chystá k nějakému návrhu, ale zatím se tak nestalo. Samozřejmě, že je to nepříjemné. V každé členské zemi je několik agentur a parlament se již několikrát pokusil eh, ty věci eh, pohnout ku předu. O stejné jsme se snažili i my na pracovní skupině, ale zatím ještě skutečně se nic neděje. Za druhé, zdá se, že se tady rýsuje určitý konflikt. Jednak je tady přání financovat agentury eh, prostřednictvím poplatků za ta povolení, která udělují, ale samotné agentury eh, hovoří o tom, že by si přáli, aby ty poplatky byly placeny komisi, aby mohly být nezávislé ve svém udělování povolení. A dále, za třetí, eh, jsou tady další příjmy, které závisí na poplatcích. A teď ještě jedna poznámka. Předseda parlamentu i komise již zmínili, že pokud agentura změní sídlo, není, jak se zdá, parlament do dalších kroků zapojen. A to je něco, o čem toto stanovisko také hovoří. Ostatní věci jsou pouze předmětem běžných formulací Chtěli jsme vyslovit eh, určitá doporučení od účetního dvora. Zmínili jsme, že je potřeba k tomu vydávat zprávy a potom i návazné zprávy o tom, jakým způsobem jsou ty věci prováděny a myslím si, že to je asi v zásadě vše. Není to žádný dlouhý text. Samozřejmě napětě čekám na pozměňovací návrhy a jsem ochoten spolupracovat se stínovými zpravodaji. Eh, za stínové zpravodaje je tady paní Kádenbach. Máte slovo. Děkuji. Nejprve bych chtěla srdečně poděkovat zpravodaji Denisu de Jongovi. Chtěla bych mu poděkovat eh, za to, že svůj text eh, takto připravil představil. Já již eh, po dlouhá léta v různých výborech spolupracuji s agenturami, zejména s těmi, které vstupují do spolupráce s výborem Envy a já si velmi cením práce agentur, nejenom těch zmíněných. Myslím si, že jejich odborné znalosti jsou nesmírně důležité pro práci eh, výboru, eh, pardon, komise i parlamentu. Já jsem zpravodajkou eh, za SND, pokud jde o absolutorium pro agentury a já si myslím, že tady je důležité tyto věci řešit i nad tento rámec, protože tam um, Eh, kde eh, tedy tím nejsou příliš nadšení, neustále hovoří o tom, že agentury vyvolávají nové náklady a já si myslím, že z té zprávy vyplynulo, že je to právě naopak a to je správné. Evropský parlament, stejně tak jako v minulosti, musí i nadále posilovat, eh, podporovat práci agentur, ale to samozřejmě také znamená, že jim v rozpočtu budou roz, vyčleněny dostatečné prostředky a zdroje. My to musíme neustále vyzdvihovat, protože není možné, aby eh, agentury eh, dostávali stále nové úkoly od Evropského parlamentu nebo rady, ale neměli dostatek lidských strojů a finančních prostředků na to, aby je naplňovali. Nesouhlasím eh, s tím, co je tady řečeno ohledně přenášení úkolů na komisi, protože tady si myslím, že ta formulace je příliš obecná a pokud bychom to nechali v této podobě, tak mám pocit, že mm, nebo že mi to nevyhovuje a jak si to vypadá, že všechny agentury možná nejsou zapotřebí. Eh, kontrola agentur připadá účetnímu dvoru, práce účetního dvora v této oblasti je nesmírně důležitá a já také vítám eh, pravidelné výkaznictví o agentur eh, a výroční zprávy Eh, tedy eh, uzávěrky a také hm, follow-up zprávy. Ehm, tady je důležitá spolupráce s agenturami eh, a myslím si, že efektivita agentur byla vylepšena a hm, hm, já si myslím, že v souvislosti s bodem 3 by to mělo být ještě vyjasněno, ale jinak si myslím, že my vám příliš mnoho pozměňovacích návrhů předkládat nebudeme až na tu trojku. Děkuji, slovo má kolega Celer. Děkuji. Eh, stínovým zpravodajem EPP je kolega Sarvama, který bohužel dnes nemohl být přítomen a proto mě požádal, abych se stručně vyjádřil místo něj, abych přečetl jeho stanoviska. Pan Sarvama bych chtěl eh, se omluvit za to, že nemůže být dnes účasten a děkuje panu De Jongovi za jeho stanovisko, podporuje pozici zpravodaje ve stanovisku a rád by zmínil eh, tři témata, Eh, které bych chtěl více eh, rozvinout. Eh, efektivita, tady je potřeba, aby to reflektovalo skutečné náklady. Za druhé, rozpočet agentur by měl vycházet z rozpočtování založeném na výkonu. Za třetí, tematický přístup k agenturám je nezbytný, tak abychom mohli lépe stanovit priority, ehm, pokud je o úkoly agentur, zvýšili spolupráci a snížili to, kde se činnosti překrývají, zejména tam, kde agentury působí ve stejné politické oblasti. Děkuji. Já jsem ještě zapomněla na jednu věc, která je pro mě velmi důležitá, a to, jak to, že parlament se nemohl vyjádřit k přesunu EMA nebo k přesunu sídlům agentur obecně. To je něco, co by se v budoucnosti rozhodně opakovat nemělo. Děkuji. Ano. My jsme se tady eh, agenturami zabývali již mnohokrát a já jsem pět let eh, spolupracovala eh, v jedné pracovní skupině na tomto tématu a dokumentů bylo opravdu strašně moc. Kufry dokumentů, bylo toho opravdu kvanta, ale nikdy z toho nic konkrétního nevyplynulo. Takže možná by bylo opravdu dobré, kdybyste nám dnes dali trochu větší naději. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Komise souhlasí s některými argumenty, které tady zazněly z úst pana zpravodaje, z vašich úst nebo dalších členů tohoto výboru, ale já bych neřekl, že jsme zatím nic neudělali nebo ničeho nedosáhli. Pokud jde o zvýšení efektivity, tak komise tady pracuje na eh, zlepšení efektivity a pracovala na tom ještě předtím, než tady byly závěry té institucionální pracovní skupiny. A Eh, přijali jsme závěry, pokud jde o efektivitu při používání eh, IT služeb nebo pokud jde o společné zadávání zakázek nebo využívání dalších eh, služeb. Chtěl bych tedy pouze říci, že to bereme velmi vážně, kontrolujeme to, sledujeme to a hledáme, kde je další mm, potenciál pro efektivitu. My si to uvědomujeme, že tam je, ale ještě bych dodal, že když komise jednou přišla s návrhem eh, pro spojení dvou agentur, eh, tak velmi tvrdě eh, selhala nebo narazila a, a, a my tady samozřejmě nemůžeme provádět fúze agentur jenom kvůli fúzím. Ty agentury, tak jak dnes existují, mají samozřejmě eh, své specifické mandáty. Samozřejmě můžeme diskutovat o potenciálním využívání společných eh, Eh, prostorů a mluvili jsme tady o tom, že EPA eh, se přesune z Londýna do Paříže, takže to všechno můžeme vzít v potaz, ale není možné, abychom tady prováděli fúze jenom kvůli fúzím, abychom eh, tady spojovali agentury, které ale mají odlišný mandát. Pokud jde o ten přesun EPA z Londýna do Paříže, tak komise tady není příliš důležitým hráčem, tady je to hra mezi parlamentem a radou. Tady po desetiletí se říkalo, ano, je to rozhodnutí členských států, ty rozhodují o sídle agentur. Evropský parlament to teď spochybňuje a přeje si, aby tento postup byl změněn. Evropská komise jednostranně to změnit nemůže my, my tady máme určité zavedené postupy a samozřejmě také různé názory mezi radou a Evropským parlamentem a, a ta kompromisní dohoda, že EBA a EMA, že budou tedy přesunuty a, před Brexitem a bylo řečeno, že komise v Dubnu přednese zprávu, která se bude zabývat touto otázkou, ale komise tam nemůže předjímat nějaký budoucí režim nebo to, jak se to v budoucnosti bude řešit. To je něco, co si instituce musí mezi sebou eh, společně vyjednat. Myslím si, že to by pro tento okamžik stačilo. Děkuji. Dobře, naděje samozřejmě umírá poslední. A slovo má závěrem ještě jednou pan zpravodaj. Děkuji, paní komisař, eh, paní předsedkyně, pardon. Nejprve bych chtěl i já k tomu říci, že agentury odvádí eh, dobrou práci, samozřejmě eh, jsou v tom dobré rozdíly, ale to ve svém stanovisku eh, jasně zdůrazním. Samozřejmě uznávám problémy, které tady jsou. I agentury nejsou vždy zcela spokojeny eh, s tím, jak to probíhá. Oni odvádějí důležitou práci. A já souhlasím s tím, co říkal pan Sarvama. Samozřejmě, eh, dalo by se tam ještě něco doplnit. A zajímavé je, že v diskuzích na interinstitucionální eh, skupině, a já jsem tam byl vlastně dvakrát toho účasten, a musím říci, že jsem velmi oceňoval, že pan Klaus hovořil velmi eh, otevřeně, pan Timmermans tam byl také a řekl pracovní skupině, že komise se tomu bude věnovat, bude se tím zabývat a pokud jde o ta sídla, tak u železniční agentury tam eh, je sídlo ve dvou členských státech a je mm, tam tedy se musí vysvětlit, proč to nemůže být v jednom místě. Jsou tady ovšem různé mandáty a toto by mělo být možná sloučeno. Tady vlastně jsou v podstatě dvě agentury, které by byly spojeny v jednu. Je to politicky citlivé, to chápu, ale to není na komisi. Komise musí usilovat o efektivitu kvůli tomu jsme eh, tady v rozpočtovém výboru, tedy ve výboru pro kontrolu rozpočtu v Evropském parlamentu tu. A ehm, pan Timmermans hovořil o tom, že tam nikdy ten záměr nebyl, to je velmi otevřené, ale my to nemůžeme akceptovat. Já bych chtěla pouze připomenout, že my eh, tam jsme měli pouze jeden návrh Evropské komise ke spojení těch agentur. My jsme ho podpořili a myslím si, že kdyby přišel nějaký další, nějaký další tak bychom ho také podpořili. A my bychom již měli i pár nápadů k tomuto bodu. Eh, tím jsme tedy dospěli k závěru osmého bodu a teď tady budeme mít prezentaci studie. Je tady pan Blomayer a já se vám omlouvám, pane Blomajer, e, že jste musel tak dlouho čekat, ale lépe se mi to dnes bohužel nepodařilo. Máte slovo. Yeah, thank you. Děkuji, paní předsedkyně. Uh, Mr. De Jong for asking us to, to... Děkuji za pana De Jonga, děkuji panu De Jongovi za pozvání na toto schůzi. Budeme informovat o aktualizaci, není to tedy úplně nová studie, ale opírá se to o studii, kterou jsme vám předložili v roce 2015 v souvislosti s přeskumem statusu rejstříku expertních skupin komise a složení těchto skupin. Od roku 2015 se v této oblasti odehrálo mnoho věcí. Byli jsme požádáni, abychom se na to opět podívali. Učinili jsme tak v létě tohoto roku a soustředili jsme se na kvantitativní posouzení a přeskum. A použili jsme údaje dat která jsou, které jsou v databázích komise a pracovali jsme také s dotazníkem Evropské komise. Děkuji tedy panu Klausovi za to, že se na nás opět obrátil. Jenom ve vší stručnosti. Pár klíčových údajů o systému expertních skupin. Budu se soustředit na několik málo, málo aspektů, které v té předchozí studii vzbudily jisté pochybnosti, otázky rovnováhy a transparentnosti. A také jsme tam přidali jednu další věc, kterou jsme do roce 2015 nesledovali, a to je genderová vyváženost. čím začít, tak vás trochu uvedu do kontextu, proč tato studie. Já učím v Exeteru politologii a potkal jsem se s učebnicí, která se věnovala expertním skupinám, porovnávala expertní skupiny Evropské komise a porovnávala to s podobnými systémy v členských zemích. EU poskytuje poměrně benigní prostředí, kde se definují agendy a jde hlavně o to, když se parlament a další skupiny drží stranou těchto procesů. To zní tedy značně kriticky. A je to ale ve správném kontextu, je to prohlášení, které bylo učiněno na základě vhledu do systému před reformou, tedy mezi lety 2015-16. A jak všichni víte, v návaznosti angažma Evropského parlamentu a ombudsmana na základě zkušeností komise ten systém expertních skupin byl reformován v květnu 2016 a dostali jsme a komise vydala nová horizontální pravidla. Tak, kde se teď nacházíme? Červenec 2018, kdy jsme dostali tu databázi, začali ten systém studovat. Na této folii vidíte čísla. 755 aktivních expertních skupin v tuto chvíli, čítajících asi 15 000 členů. Zelená linka je vývoj v letech 2015 až 18, co se týká počtu členů. Tady vidíme docela značný pokles. Méně význačný pokles vidíme u počtu těch pracovních skupin, ale i tady došlo k poklesu z 2000, pardon, 788 v roce 2015 na 755 v tomto roce. Kdybychom šli dále po té časové ose, v roce 2006 bylo 1300 expertních skupin, takže v podstatě tahle část té časové linie pokračuje v tom trendu. Kdo dává dohromady expertní skupiny zase rychlé srovnání let 2015 a 18, je to těch pět kategorií. Jsou dva typy expertů, individuálních expertů ve skupinách, ti, kteří jsou tam pro své osobní schopnosti, prestiž a tak dále, a pak experti, kteří jsou vysíláni. Obě tyto skupiny zaznamenaly pokles. Za organizace je tady největší pokles a za organizace velký a za členské státy největší pokles za ty roky. Máme tady novou kategorii, která v roce 2015 nebyla, která byla zavedena novými horizontálními pravidly a to je ta další ostatní. To jsou organizace třetích zemí, agentury EU, o kterých se právě hovořilo, a další mezinárodní organizace, které v minulosti byly součástí té kategorie organizace. Teď z jiné perspektivy, když se podíváme na členství v roce 2018, tato folie ukazuje oranžově přes dvě třetiny členů jsou zástupci členských států. Menší podíl jsou individuální experti, asi 10 a asi 23 jsou organizace. Možná ještě jeden důležitý bod. Asi, jste si, asi si pamatujete, že se o tom hovořilo v souvislosti s rokem 2015. Občanská společnost tenkrát kritikovala, kritizovala, že není vlastně úplně jasné, kdo jsou ti zástupci členských států a ta nová horizontální pravidla to pak zcela vyjasnila zástupci členských států musí být zástupce mm, veřejného sektoru anebo tedy zástupce státu. Když se podíváme na organizace, tak to je kategorie, která někdy budí trochu obavy, budila obavy v minulosti. Myslím, že ta folie jasně ukazuje, kde se to bere, když se podíváme na rovnováhu, rovnováhu mezi ekonomickými a neekonomickými zájmy, O tom se také hodně diskutovalo. Vidíte tedy tady různé kategorie, profesionální asociace, banky, finanční instituce, právní firmy, odbory, profesionální konzultanti, celou řadu subkategorií, které vidíme, že jsou spojeny s těmi ekonomickými zájmy, zatímco jiné kategorie souvisí s neekonomickými zájmy. Máme nevládní organizace, které činí třeba 2%. Co se týká specifických oblastí, na které se soustředila tato studie, rovnováha. Rovnováha mezi ekonomickými a neekonomickými zájmy. Zase bych začal těmi horizontálními pravidly z roku 2016, která velice explicitně se hlásí k vyváženému složení. Je tam zmiňován tento princip ale to asi také víte. Pak je tady celá řada cílů stanovených pro specifické typy rovnováhy. My jsme se snažili zopakovat to, co jsme dělali v roce 2015, abychom viděli ty expertní skupiny, kde jsou zastoupeny ekonomické zájmy, jak ten obraz vypadá, zda je tam rovnováha. Data nám říkají, že situace se zásadně zlepšila. Vidíme 75, ne, pardon, 74% expertních skupin, kde jsou členové s ekonomickými zájmy, tak tam jsou ve většině 20%. Skupin je to na tom opačně, tam Eh, jsou většinoví zástupci neekonomických zájmů a v 6% je ta situace vyvážená. Tohle vypadá naprosto neproblematicky. Je tady, je tady méně ekonomických zájmů než neekonomických, takže to je neproblematické, protože ty neekonomické zájmy jsou slyšeny. Tedy jsme učinili něco dalšího, podívali jsme se na míru nerovnováhy a na různé kategorie. Tady máme těch 7%, to je ta šedá kategorie, kde je vůbec žádná rovnováha, potom 22% nízká 48% středně, těch 23% tam je nízká míra nerovnováhy. To znamená, že necelá polovina zastupuje neekonomické zájmy. Je tady ta kategorie médium, téměř 50%, kde zhruba čtvrtina zastupuje neekonomické zájmy a pak je tady ta kategorie, která činí Nejvíce starostí, kde je velká míra nerovnováhy, to jsou expertní skupiny, kde jsou zástupci ekonomických i neekonomických zájmů. Zase tohle je zásadní zlepšení s ohledem na údaje, které jsme zaznamenali v roce 2015 tenkrát to bylo 72%, ne 43% takového typu expertních skupin, kde byly členové s neekonomickými zájmy. Když se posuneme k druhé oblasti, a to je transparentnost, zase tady máme inovace v tom rámci, Máme veřejné výzvy, které jsou nyní pravidlem a data komise ukazují, že prakticky z tohoto pravidla nejsou žádné výjimky. Mám to na té folii. Tady teď existuje velice důležitý link pro členy expertních skupin, kde je tedy propojení mezi eh, registrem těch eh, expertních skupin a rejstříkem transparentnosti. To se týká organizací, které musí být registrovány v tom rejstříku, aby se mohly účastnit těch expertních skupin. A zase k tomuhle se přistupuje dost rigorózně. To vyplývá z těch údajů, protože komise poskytla informace 120 členů bylo vlastně vyloučeno, protože Eh, nesplňovaly tyto požadavky. Další inovace je konflikt zájmu a politika s tím související. Týká se to jednotlivých členů, kteří jsou tam pro své osobní vlastnosti a schopnosti. Je třeba, aby se přihlásili k příslušnému konfliktu zájmu. Tady se teď aplikují ta pravidla protože značný počet takových žádostí byl zamítnut právě z důvodu konfliktu zájmů. Stále máme pocit, že i když bylo dosaženo značného pokroku v oblasti, co se skutečně děje a pokroku v dokumentaci, ta dokumentace je teď eh, běžně dostupná na webu těch expertních skupin, ale stále máme příklady, kde se expertní skupiny rozhodnou, že dokumentaci zveřejňovat nebudou a také jsme zaznamenali, že jenom velice máro expertních skupin, asi 12 z těch 755 se rozhodli otevřít své schůze pro veřejnost a jenom minimum jich používá systém webstreamování pro sdílení informací. A poslední věc, na kterou jsme se soustředili, je genderová rovnováha, to je zase inovace. Když byla zavedena v roce 2016 ta horizontální pravidla, tak tady byl stanoven cín, že každý z genderů by měl být zastoupen alespoň 40%. A máme tedy databázi expertů, z níž vyplývá, že 129 skupin, skupin stále tohoto cíle nedosahuje. Ve 107 případech se to týká žen, které nedosahují to 40% zastoupení a ve 22 skupinách se to týká mužů, kteří nejsou dostatečně zastoupeni. Tak, jenom ve vší stručnosti doporučení. Co jsme také učinili v rámci té studie, podívali jsme se znova na ta doporučení, která jsme v roce 2015 formulovali Některá z nich jsou nadále platná a my si myslíme, že ta kvantitativní inventura by možná mohla pomoci i té práci na těch ostatních bodech, třeba podívat se na těch 39 expertních skupin, kde si myslíme, že jsou charakterizovány velkou mírou nevyváženosti, jak je to s neekonomickými zájmy, jakým způsobem se členové podílejí, zda jejich hlas je slyšen. Myslíme si také, že je že by se dalo udělat víc v oblasti otevření schůzí veřejnosti, zveřejňování dokumentů a samozřejmě něco dohánět v oblasti genderové vyváženosti. Také jsme se podívali na to, zda jsou nějaké nové materiály související s tím systémem expertních skupin. Byli jsme trochu překvapeni, že je toho pramálo a jak asi všichni víte, Sledovali jsme to ve dvou letních měsících tohoto roku. To bylo takové kvantitativní posuzování, což vlastně nevysvětluje vývoj těch čísel. Takže my jsme navrhovali, abychom šli v tom výzkumu více do hloubky. Možná by mohla komise interně evaluovat ten systém expertních skupin. Děkuji. Děkuji vám, nyní budeme pokračovat dále v angličtině. Thank you very much, Madam Chair, and uh, also a big thank you to uh, um, the researcher and uh, the researchers, uh, Mr. Blomeyer